jetzt einfach an. Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, ähm, ich weiß... Milí kolegové, milé kolegyně, vím, že nás ještě mnoho není, přesto začneme. Jako vždy máme poměrně málo času a máme na programu dva velmi důležité hosty pana komisaře Levandovského, který brzy dorazí a později odpoledne přijde ještě prezident Evropské investiční banky, pan Majstad. Proto se domnívám, že bychom neměli nějak plítvat časem a že bychom měli brzy začít. Všichni jste obdrželi pořad jednání, já vycházím z toho, že k tomu nejsou žádné připomínky. Kromě toho si dovolím říci ještě něco k zásadní organizaci naš, dnešního odpoledne. Všichni to znáte, přesto si to dovolím ještě jednou zopakovat. Pan zpravodaj nás během pěti minut uvede do tématu, následně obdrží slovo pan komisař na deset minut, tak aby přednesl úvodní projev. A následně budete moci vznést své dotazy čtyři minuty na mluvčí za jednotlivé politické skupiny, to je první kolo, a potom začne všeobecná rozprava. Možná, že se rozhodneme v průběhu nechat pana komisaře otázky zodpovědět. A stejný postup zvolíme, až budeme mít mezi sebou pana eh, prezidenta Majstata. Je tady potřeba, abychom byli disciplinovaní, ne pouze my, ale všichni řečníci, kteří se během dnešního odpoledne chopí slova. Ke sdělením předsedkyně patří i to, že velmi stručně, můžeme o tom sepsat kratší zprávu, velmi stručně pohovořím o tom, že um, Minulý čtvrtek, pátek jsme na eh, pozvání předsedy rozpočtového výboru maďarského parlamentu byli v Budapešti. V Budapešti bylo také mnoho jiných předsedů výboru pro finance a rozpočet z jednotlivých členských států Evropské unie. Bylo to velmi zajímavé, byl to velký počet lidí a skutečně jsem se tam toho mnoho naučila. A to především pokud jde o to, jak fungují jednotlivé mm, parlamenty v členských státech, jak eh, diskutují o příštích finančních výhledech. My v Dubnu jako výbor budeme mít ještě jednou příležitost se setkat se zástupci národních parlamentů a vést s nimi diskuzi a já si myslím, že je to velmi zajímavé. Kromě toho jsem se pokusila a myslím, že mi to můžete věřit, protože jsem to zase znova zdůrazňovala, zdůraznit, že my jako Evropský parlament očekáváme, že parlamenty z jednotlivých členských států budeme mít eh, jako spojence, že budou našimi spojenci a ne našimi protivníky. Musí tu být všeobecné chápání toho, že jsme spojenci, které z části musí vystupovat proti jednotlivým vládám členských států. Někteří zástupci parlamentu to takto viděli a na, sice jsem na počátku měla pochybnosti, ale musím říci, že to bylo velmi dobré jednání a že také bylo velmi užitečné a přínosné. Ještě jedno sdělení. Pravděpodobně eh, to budou vědět ti, kteří pravidelně sledují naši webovou stránku, ale v každém případě existuje pracovní dokument číslo 3, který se trochu spozdil, ale nyní už na webové stránce je. Nejde o to, abychom to ještě jednou probírali, je to zkrátka to, co jsme vypracovali eh, v rámci našich diskuzí, co co je tady výsledkem našich diskuzí. Nyní už jsou tedy pracovní dokumenty úplné a můžete se na ně podívat na webových stránkách. Kromě toho bylo řečeno, že naše další jednání, které se bude konat eh, ve Štrasburku a které jsme vlastně zařadili navíc, se bude zamývat dvěma tématy. Jednak to bude o eh, evropským občan, eh, občanstvím a kromě toho změn, klimatickými změnami. tomu ale musím říci, že paní komisařka Hillegard nám sdělila, že se bohužel nebude moci zúčastnit naší schůze, ale pošle nám vysoce postaveného úředníku. Prosím, neberte to tak doslova. Uvidíme, kdo přijde s ním. V každém případě budeme diskutovat a celá jistě ho zasypeme eh, našimi otázkami. Já si myslím, že veškeré záležitosti, které ze strany parlamentu nebo ze strany našich výborů byly projednány jako stanoviska k příštím finančním výhledům, že všechna tato stanoviska, všechna tato témata už jste obdrželi. Je to velmi obsáhlá kniha se všemi stanovisky, která se neustále rozšiřuje a doplňuje. A právě nyní o víkendu v pátek jsme obdrželi dopis ze, ze zahraničně politického výboru, který do toho bude také zařazen. A ještě úplně poslední sdělení předsedkyně. Na schůzi, která se konala 1. února, jsme měli mezi sebou celou řadu kolegů, kteří nepřišli na řadu se svou otázkou při účasti daného komisaře. Tito kolegové položili svoje otázky písemně. Výbor, sekretariát výboru mm, ty otázky se sbírá a rozeslal a obdrželi jsme v pátek odpovědi pana komisaře Ettingera. Ty Odpovědi přišly v pátek, já jsem je viděla dneska, to znamená ti kolegové, kteří položili otázku panu komisaři Ettingerovi, mm, se mohou na ty, otázky, na ty odpovědi pana komisaře podívat. Nyní se pojďme podívat na náš dnešní pořad jednání. Další bod našeho dnešního programu je systém vlastních prostředků. Většina z nás je v parlamentu již delší dobu. To znamená, že s tím systémem vlastních prostředků se zabývá již delší dobu a již delší dobu se říká, že by bylo potřeba ten systém reformovat. Pro vaši informaci bych ráda řekla, že právě dnes jsem měla rozhovor, v jehož rámci jsem hovořila o tradičním vlastním prostředku, a sice o e, dávce z cukru a izoglukózy. Musela jsem o tom hovořit. A v rámci tohoto jednání jsem se dozvěděla, že tyto poplatky Eh, byly něco jako signed revenue, to znamená, že to byly poplatky, které byly přesně vázané eh, do reformy eh, trhu s cukrem. Jsou to tedy peníze, které byly vybírány v rámci trhu s cukrem a byly zcela cíleně používány na vývozní fondy. To znamená, že se bezprostředně zase vráceli do sektoru cukru. A něco takového už dneska nefunguje. Restrukturalizace sektoru cukru byla zaplacena samotným sektorem, ten fond byl uzavřen. V roce 2012 to všechno skončí a bude tu přebytek, který vplyne do evropského rozpočtu. Ten přebytek bude činit zhruba 600 milionů euro, to je tedy jedna věc. A kromě toho všichni ti, kteří se zabývají cukrem, říkají, že už nechtějí, aby svoje daně byly, aby jejich daně byly považovány za vlastní prostředky. To znamená, že i o tom musíme hovořit, až budeme sepisovat naši zprávu. Vlastních prostředků není mnoho, zvláště těch tradičních. Víte, že e, v závislosti na tom, kolik je vyprodukováno cukru v daném roce, je, e, je to mezi 100 a 150 miliony euro. Já jsem si říkala, že mají pravdu, protože pokud se úplně změnil právní základ, tak se skutečně musíme zamyslet nad tím, jestli jim máme odebírat peníze, zvláště e, tehdy, když eh, tím neplatíme vývoz. To znamená, že o tom skutečně musíme ještě jednou hovořit a diskutovat. Nyní bych ale ráda přivítala Januše Levandovského, našeho pana komisaře. Srdečně vítejte, pane komisaři. Není to poprvé, co jste u nás ve výboru. Jste eh, naší spojkou v komisi a my máme velkou radost, že jste zase mezi námi. Dříve, než budete moci reagovat, předám slovo panu zpravodaji. Salvador, máš slovo na pět minut. Eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane komisaři a milí kolegové, kteří s námi spolupracujete v tomto výboru nemůžeme dokončit eh, průzkum výdajů a výdajové politiky, aniž bychom se eh, alespoň částečně nezabývali příjmy, protože jinak by naše analýza eh, rozpočtové reality byla zcela nevyvážená. Takže my se musíme zabývat příjmy. A jak také předsedkyně řekla, Eh, v této oblasti je situace svízelná, protože poté, co jsme analyzovali výdaje, tak jsme dospěli k závěru, že pokud chceme udržet stávající úroveň výdajů, eh, tak eh, unijní rozpočet v nadcházejících letech nemůže klesat. A protože tady je určitá snaha členských států snížit příspěvky, tak původní Eh, požadavek výboru, to znamená analýza vlastních zdrojů, eh, teď nabývá na ještě větší aktuálnosti. Eh, tradiční zdroje jsou v krizové situaci, jak řekla paní Haug, jsou nižší a je tady hrozba, že by mohly ještě více se snížit a DPH, toto, tento třetí stroj neodpovídá kritériím, které by měly platit v komunitárním eh, kontextu, takže my eh, musíme tyto věci analyzovat, tak jak tak komise činí, jak tak činí pan komisař Levandovský ve svém vzdělení. je třeba hledat nové zdroje. Já bych chtěl využít přítomnosti pana komisaře, abych položil určitý počet otázek, které by snad mohly být takovým základem naší diskuze. A jsem přesvědčen, že i kolegové budou mít velice konkrétní otázky na pana komisaře. Poté, co jsem konstatoval reakci některých národních parlamentů, tak si nemyslím, že velký počet národních parlamentů, se kterými budeme muset v následujících letech jednat, e že bychom neměli mluvit o nových zdrojích. Tyto parlamenty se totiž domnívají, že bychom spíš měli mluvit o zlepšení stávajících zdrojů a také o příspěvku hrubého E, národního důchodu do e, komunitárního rozpočtu. Myslíte si, pane komisaři Levandovský, že je možno tyto dvě e, pozice sloučit, že tady můžeme mít čtvrtý zdroj, který by byl mnohem transparentnější a mnohem méně ho učinit předmětem sporu o e, čistých e, e, plátcích a na druhé straně je tady DPH. Některé členské státy chtějí tento zdroj zrušit a ještě bych chtěl vědět, pane komisaři, zdali podle vašeho názoru je možné zlepšit situaci tohoto třetího zdroje, aby lépe odpovídal, lépe zohledňoval stávající potřeby, stávající situaci. A teď ještě k něm vlastním zdrojům, které spadají do našeho mandátu, tak tady je zapotřebí určitého finančního systému, který by zlepšil autonomii, finanční autonomii Evropské unii a který by také zlepšil eh, vztahy s eh, občany Unie, zviditelnil ten systém. Eh, komise ve svém návrhu přichází s novým seznamem možných případných zdrojů, o kterých by se dalo uvažovat. A během těch posledních měsíců komise pracovala na těmito návrhy, nad některými více než nad jinými, takže logická otázka, kterou bych vám chtěl položit, je no- následující. Mezi těmi jednotlivými zdroji, o kterých jste se zmínil, eh, jaké vám připadají nejvhodnější a jak by případný, případné zavedení těchto nových zdrojů mohlo být eh, slučitelné s udržením eh, daňové svrchovanosti členských států. A e, v neposlední řadě bychom také chtěli vědět, co si pan komisař myslí o mechanismech e, e, určitých korekcích, o korekčních mechanismech v rozpočtové sféře, které byly aplikovány v jednotlivých finančních obdobích, tak, aby se tam vyrovnaly určité rozpory. Naš, náš výbor SURE je toho názoru, že všechny tyto korekční mechanismy ať už jde o ty či ony, by měly být zohledněny, eh, především tam, kde se státům nedaří dodržovat rozpočtová kritéria. Takže bychom rádi věděli, jaké je stanovisko pana komisaře, ještě dřív, než samozřejmě eh, budeme eh, své stanovisko definovat. Náš výbor nikdy nechtěl nově definovat definici o vlastních zdrojích, ta zůstává plně platná, nicméně se domníváme, že s ročním Eh, stropem výdajů a s stropem Eh, zdrojů, 1,4 hrubého národního důchodu, je tady určitá nutnost se zabývat dalšími případnými možnostmi eh, pro eh, komunitární rozpočet. Takže já se domnívám, paní předsedkyně, že na základě těchto otázek a těchto připomínek již můžeme zahájit rozpravu s panem komisařem a doufáme v řadu upřesnění, co se týče vlastních zdrojů, eh, tak, abychom si mohli učinit lepší obrázek o možnostech dalšího finančního výhledu. Děkuji, Salvadore. Mohu poprosit eh, o odpověď 10 minut, prosím. Mrs. Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám. Jak jste sama říkala, není to poprvé, co s vámi diskutují o těchto záležitostech, o citlivém tématu vlastních eh, zdrojů. Všichni si pamatujeme, že eh, po několika eh, velmi krátkých pokusů o reformu systému za minulého volebního období. V tento parlament byl především v osobě pana Alena Lamasura takovou tou hnací silou s cílem to znovu otevřít a připravit možná půdu pro nějakou dlouhodobější reformu. To je nicméně ještě ta snažší eh, část odpovědi na otázku kolegy Garigy. Eh, samozřejmě dá se vyjmenovat všechny ty slabé články stávajícího systému. Každý samozřejmě ví, že se jedná o komplexní záležitost, ne zcela jasnou záležitost a něco, co není zcela v souladu s cíly Evropské unie. A tady opravdu vidí členské státy nutnost snížit své výdaje, e, teď především, e, když e, hovoříme o příspěvcích do protikrizového mechanismu a sdělovací prostředky to v řadě zemí prezentují jako peníze, které mizí v černé díře, což není vždy pravda. Takže zjednodušení. Zjednodušení by mělo být eh, realizováno proto, abychom a ono je to ostatně jasně řečeno eh, v otázce kolegy Garigy, E, prostě něco učinili s tou skutečností, že stávající zdroj e, DPH přináší málo. Je to e, všechno založené na velmi komplexních výpočtech a skončit tedy s tím stávajícím zdrojem z DPH, to by věci výrazně zjednodušilo to si myslíme a to je e, opravdu ta jednodušší část odpovědi. A teď ohledně těch nových vlastních zdrojů. To je obrovsky citlivá záležitost vzhledem k tomu, že členské státy na to, to hledí s velkým podezíráním, neboť jsou velmi e, žárlivé na svou e, fiskální svrchovanost. Teď musíme říct, že to prostě není možné spochybnit a e, teprve na základě tohoto jasného ujištění jsou potom členské státy připraveny se shodnout a ratifikovat. E, rozpočtová revize vlastně dala tomu celému určitý rámec a z dlouhého seznamu nástrojů tady je e, kratší nový seznam šesti kandidátů. My v komisi samozřejmě musíme dělat celou řadu technických zpráv, analýz, a e, také e, provádět a nechávat provádět e, studie o proveditelnosti politické, technické, finanční a další těchto šesti nových možností. Nic, žádná z nich není dokonalá, ale já bohužel teď opravdu nejsem v situaci, kdybych mohl odpovědět na otázku kolegy Salvatora Garigy a e, říct mu, e, kdo tedy je na, e, na tom nejlépe. Já si myslím, že to je trošku jako s Oscary v Los Angeles. Tam se také nedá nic věštit z koule, prostě musíme počkat. A my teď máme těch šest kandidátů, hledáme ty autonomní, samostatné, jednoho či dva, ale uh, uh, Teď eh, by to nemělo projít, eh, procházet těmi správními orgány členskými, členských států. Měly by to být nástroje, které by byly přeshraniční, které by byly těsně propojeny s aký komunitér, byly by tady pro dobro vnitřního jednotného eh, trhu a samozřejmě je důležité také zhodnotit dopad na těchto zdrojů na e, situaci a na e, vývoji v jednotlivých členských státech. To se všechno analyzuje a to e, tedy vlastně by se mělo zhmotnit do nějakého rozhodnutí, návrhu rozhodnutí v červnu. Mohli bychom samozřejmě eh, hovořit o podrobnostech. Já si myslím, že eh, tady musím jednat v rozmezí těch deseti minut, které mi vyměřila paní Juta eh, Haug. Za to děkuji. Těžko teď říct, kdo bude vítězem. Je nicméně důležité se v této fázi eh, také zabývat politickou průchodností těchto nástrojů. V stávající Evropě, v dnešní Evropě, která se vlastně vymaňuje z krize, která je zachvácena tím postkrizovým duchem. A ohledně těch korekcí, ještě jedna otázka od Salvatora Garigy tady zazněla. V tuto chvíli se právě snažíme vlastně zjistit, jaké jsou e, stanoviska, jaká jsou stanoviska členských států ohledně výdajů. Výdajů v oblasti zemědělského sektoru, sektoru soudržnost, politik soudržnosti a tak dále a e, možné korekce, možná upřesnění e, prostě nadejdou, pokud se nepodaří Eh, nějakým způsobem ještě upravit stanoviska členských států. Teď se snažíme, aby bylo průchodné a politicky přijatelné eh, pro těch 27, 27 eh, členských států domluvit se na těch výdajích v jednotlivých kapitolách. A samozřejmě musíme zohledňovat neustále i strategii 2020. Já dnes Eh, tak trochu eh, Eh, bych dal přednost eh, naslouchat eh, a vyslechnout si vaše názory, případně si vyměnit stanoviska. Rád bych věděl, jak indicie vy mi můžete dát, protože nám se opravdu zdá, že to bude opět parlament, který bude takovou tou hlavní hnací silou této reformy. Je to realistické. Komise nemůže být samozřejmě izolovaná. Některé členské státy jsou jsou otevřené myšlence reformy, ale hlavní síla nejenom eh, co se týče té snahy o zjednodušení věcí, ale hlavní síla, eh, která jde o tu reformu, je právě Evropský parlament. Takže asi tolik úvodem a ještě jednou děkuji za pozvání. Děkuji. Jeden komentář ještě, než se pustíme do toho kola otázek frakcí. Řeknu to jinak. Já bych, alebo spíše nyní bych již ráda měla, nebo abychom my zde měli přesto přestat s tou hm, zapeklitou debatou o čistých plácích. To je koncepce, která vlastně znehodnocuje tu evropskou přidanou hodnotu. A domnívám se, že bychom si měli zakázat se dívat na věci jako na ty čisté pláce a příjemce. A také eh, radě bychom měli říci, toto naše stanovisko prosím neotravujte už s touto nekonečnou debatou o čistých plácích. A nyní má slovo strana EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděka, poděkovat komisaři za ta úvodní slova. Domnívám se, tak jak on sám řekl, na jedné straně se musíme také snažit o určité zjednodušení, transparentnost. A jak pan komisař říkal, to bude asi obtížné, ale asi na té celé debatě to nejjednodušší. Musíme se přiblížit občanům a diskutovat tuto věc v parlamentu. Proto si myslím, že bychom se měli eh, snažit o to zjednodušení a transparentnost v celém tom řízení o rozpočtu Evropské unie a tak eh, z čeho se sestávají ty jednotlivé položky příjmů. Když budeme vytvářet rozpočet na rok, tak by měl být předložen dokument, kde by měly být také uveřejněné a zabezpečené příjmy. Nemáme tady přímou příslušnost, ale měli bychom o tom také debatovat a do té diskuse o rozpočtu bychom to měli zahrnout. Jak říkal pan komisař, to zjednodušení celé záležitosti spočívá v tom, že komponenta daně z přidané hodnoty by mohla být začleněna do těchto příjmů, to by bylo jasnější. A také debata o těch různých sníženích nebo slevách. Tam bychom si eh, to měli také ujasnit, protože co se týče DPH, tak tam by byla větší transparentnost v těch příjmech a DPH by mohla být také potom prezentována jasněji v té eh, debatě o vlastních zdrojích. Tady bychom se měli držet zásady, že Evropská unie má být financována z vlastních zdrojů a měli bychom to jasně potrhnout. To není žádný převod vlastních prostředků, ale chceme z nich také něco zpátky. Musíme je mít k dispozici, abychom mohli pracovat na této evropské úrovni. A paní předsedající, máte pravdu, je třeba to uvést v této debatě naprosto jasně. Na jedné straně se očekává určitý výnos, příjem, a na druhé straně čekáme že Evropa se postaví novým výzvám a těm národním výzvám. Doufám, že jsem pochopil pana komisaře dobře, pokud říkal, že komise se snaží zjistit příjmy a nějaké zdroje příjmů, které by pocházely přímo z Evropy a které by posílily evropskou politiku. To si myslím, že by byl nejlepší způsob, jak vést tu dosavadní debatu. Takže nejenom reforma DPH, protože DPH vybírá jednotlivé členské státy. Potom bychom se mm, na to státy dívali na nějakou dodatečnou daň. A to si myslím, že je rozhodující otázka v debatě s těmi na rodními parlamenty. Alan Masur jasně rozlišoval mezi jednotlivými složkami. To znamená daně, které by měly být neutrální. Takže my chceme mít autonomní financování Evropy a příspěvky členských států by měly být sníženy. To se musí říct jasně, nebo se dostaneme do slepé uličky v této debatě. Děkuji, já to mohu jenom. Jocelyn to si myslím, že už je takový nějaký starší způsob myšlení. Děkuji. Děkuji, Juto. Máme radost, že mezi nás zavítal pan komisař Levandovský a chci poukázat na to, že nečekám, že prostě eh, zmíníte ten vítězný nástroj financování Evropské unie, ale z těch šesti kandidátů, které máme, kdo z nich, který z těchto nástrojů má nejlepší eh, vyhlídky těch šest uchazečů těchto nástrojů si myslím, by v té rozpočtové revizi eh, by měly být eh, bez pochyby uvedeny. Víte, že ty finanční transakce nebo daň z finančních eh, transakců, transakcí je důležitá věc a vy říkáte, že je to jenom jedna z mnoha možností. A nyní říkáte, že tu máme šest eh, kandidátů na ty nástroje. Já bych přece jenom ráda o nich věděla něco bližšího. Těch šest kandidátů na Oscara a ráda bych věděla, eh, jaké studie byly použity mm, jako určitá statistika, podklad pro tyto závěry. Při revizi rozpočtu bylo jasné, že komise má určité priority eh, pro finanční činnost, daně. Méně pro tu daně z finančních převodů. Takže bych ráda věděla, podle jakých kritérií vybírali tyto nástroje. Musíme se samozřejmě mezi um, těmito různými nástroji rozhodnout také eh, daň z um, emisních povolenek z CO2, a nebo třeba z um, mobilního telefonování. Všechny tyto nástroje mají svá pro a proti a potom, když to budeme kombinovat, tak se vzájemně tyto nástroje mohou také doplňovat a ty očekávané vlastní zdroje. Nevím, jak dlouho ještě mohu mluvit, protože nám tady neběží hodiny. Ale chtěla jsem říci, že tedy nevím, které ty nástroje mají přednost Myslím, že bychom měli používat nových finančních nástrojů a nejenom je tak přejít a ne tím, že bychom si řekli, že budeme dělat nějaké daňové triky a tím tedy je získáme. to by mohlo být nebezpečné, takže já bych ráda věděla, na základě jakých kritérií jste vybral tyto, vybrali tyto nástroje. Děkuji. Ano, e, neběží tu čas. Je to dáno tím, že za to zodpovídají technici, e, ale ten technik, který je tady vzadu, se toho nesmí dotknout. Ten to sám udělat nemůže. To znamená, že se to pokusíme vyřešit. Monika Štrase má e, mobilní telefon, kde může zapnout stopky a tím tedy může čas počítat. A je to dokonce na vteřiny. E, Edo, ty jsi to zvládla dobře. E, Karl Haklund za liberály, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Mně se líbí ten hezký německý způsob eh, načasování těch jednotlivých vystoupení a já se pokusím dodržet mě vyměřený čas. Pane komisaři, děkujeme, že jste dorazil. V naší frakci se velice těšíme z této diskuze a jsme velmi pozitivně naladěni přístupu komise k diskuzi o vlastních zdrojích. Eh, samozřejmě E, se také těšíme na to, s čím komise vyrukuje na jaře a v létě. Bohužel e, já samozřejmě chápu, že nemůžete odpovědět e, na otázky, které předložil pan Gariga. Já jsem měl připravených pár víc tímto směrem. Uvidíme, na co budete moci odpovědět. Je tady něco v základě Eh, je tady něco z DPH, co bychom ještě mohli probrat. Mě by třeba zajímalo, zdali chcete eh, předložit plán ohledně nových vlastních zdrojů, eh, které by doplnili stávající režim, a nebo zdali chcete těmi novými zdroji nahradit stávající financování z DPH, a nebo chcete přijít s několika novými zdroji, které by nahradily celý stávající systém. Takže tady bych bych rád ještě nějaká upřesnění, abychom měli představu, eh, jakým směrem se ubíráte a jakou část rozpočtu si myslíte můžete pokryt novými zdroji, možnými 100% nebo jenom část. To je také velmi důležité. A ještě k diskuzi o neutrálních nových zdrojích. Mně osobně se zdá, že by bylo asi trochu naivní se domnívat, že tady jsou nějaké neutrální vlastní zdroje, nebo tvrdit, že tyto vlastní zdroje E, jsou něčím e, úplně e, objektivním a dotýkajícím se našich občanů. Všechno se nakonec dotkne občanů. Daně a finanční transakce nepřímo také budou ovlivňovat občany, kteří budou muset za finanční služby více a to je něco, na co bychom neměli zapomínat. A ještě k, té třetí, k těm třetím vlastním zdrojům, tady si myslím, že by to bylo zajímavé o tomhle víc vědět. Jak jsem řekl, nám se velmi líbí přístup komise, eh, který jde cestou studií o proveditelnosti a dopadech jednotlivých eh, navrhovaných eh, systémů. Byl bych rád, kdybyste nám řekl, co si myslíte, že tady vlastně může vzniknout za finanční zdroje, to nějaké další informace a také jak si myslíte, že se k tomu komise postaví, jak odvážná bude? Víte, my tady zaznamenáme určitou tendenci, říká se, že komise není dostatečně statečná, že by se měla více pochlapit a že se prostě nebude snažit eh, jít do tvrdého střetu s radou, kde třeba bude velký odpor. Eh, můžete říct, že můžeme očekávat nějaký opravdu statečný, odvážný návrh ze strany komise, i když víme, že rada je dost proti? Děkuji. My ale očekáváme od pana komisaře od všech ostatních odvážné chování. Izabela ze Zelené, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové, je zřejmé, že diskuze o vlastních zdrojích je skutečně takovým klíčovým eh, bodem pro nás všechny zde v parlamentu a také v komisi. Jde o to, abychom byli schopni identifikovat ty nové eh, zdroje. To je velmi důležité k tomu, eh, co jste řekl a co řekli kolegové přede mnou. Za prvé, otázka čistých přispěvovatelů je opravdu eh, nedobrá debata, obtížná, eh, která vlastně jde proti duchu zakladatelů. My chceme vystoupit z této rozpravy o čistých eh, příjemcích, pardon, o čistých dárcích, ale zase nesmíme jít opačným směrem, jako jsme udělali v roce 2005 je opravdu Eh, třeba jít eh, jinou cestou, než eh, studovat situaci stát po státu, kde by se mohly věci nějakým způsobem ještě adjustovat. Jsou tady samozřejmě stráž, jsou tady Eh, ti eh, vítězové a potom ty, kteří byli nominováni. Vy jste nám tady říkal o kritériích, o tom eh, jednotném charakteru, přeshraničním charakteru těmto, těchto nástrojů, které by nebyly spojovány s konkrétními státy. Já ta kritéria chápu a jistě nám toho nemůžete říct o, o moc víc dnes, ale musíte si uvědomit, a vy to asi víte, že jsme vašimi největšími spojenci. Takže prostě čím víc my budeme vědět o práci, kterou chystáte, tím větší podporu můžete od parlamentu získat e, a my jsme velmi dobře sledovali radu, když se prostě e, mluvilo o rozpočtu, tam někteří jsou osypaní, jenom když se vysloví výraz vlastní zdroje, takže ta vaše práce a naše práce eh, je skutečnou prací, chceme vytvořit vlastní zdroje, vy nás potřebujete, ale my potřebujeme vás, jsme spojenci a proto vás žádám, abyste s námi spolupracovali, dávali nám maximum informací. A k tomu, co řekl Jean-Luc Dehaene, je tady také nutnost, aby vše bylo neutrální z rozpočtového hlediska. Je prostě zapotřebí, aby se také ve státech vydávalo méně. To je ta eh, přidaná hodnota evropského rozpočtu. Víme, že v členských státech jsou rozpočtové situace obrovsky obtížné. Evropský semestr a to, co budou diskutovat eh, šéfové států a vlád v březnu na summitu, tomu napovídá, takže my musíme mít spolehlivý eh, projekt, bezpečný projekt, který by odpovídal kritériím, které jste uvedl a také, který by prostě naznačil členským státům, že jim to uleví, že jim umožní tento eh, projekt dělat víc a lépe lépe paralelně a že tady prostě bude určitá přidaná hodnota. To si myslím, že by mělo zaznít a e, pod, potvrzuji naši dobrou vůli vám pomoci. Ovšem potřebujeme maximum informací, tak abychom prostě měli co nejdříve opravdu přilehlé odpovědi e, na tuto otázku vlastních zdrojů. Eh, náklady na ne-Evropu, eh, to je něco, co se teď už hmotňuje. Chceme s tímto vidět, abychom eh, upozornili na tuto významnou věc. Takže děkuji již předem za doplňující informace z vaší strany k této problematice. Děkuji, Izabel. A Richard Ashford, prosím. Děkuji paní, děkuji, paní předsedkyně. Obecně řečeno, je e, tomu tak, že u těchto zdrojů nebo u příjmů obecně je nedostatek transparentnosti e, veřejnost prostě těžce chápe, jak vlastně ty peníze jsou získávány a z mé vlastní perspektivy bych řekl, že ten e, korektivní mechanismus či systém rabatů vede k pocitu určité nespravedlnosti, určit, pocita toho, že ten systém nějak tak příliš dobře nefunguje. Takže to je něco, s čím bychom měli něco dělat. A když věci měníme, tak bychom měli jasně vidět, čeho chceme dosáhnout. A já chci dvě, říct dvě věci, o které opravdu nestojíme. Eh, nejde o to, aby se jedno, eh, jeden režim, eh, který nefungoval, nahradil druhým, který také nebude příliš fungovat. A za druhé, nemůžeme také vlastně tady vytvářet daňovou nezávislost Evropské unie. A k otázce těch vlastních zdrojů, tak to je samozřejmě přirozený komponent společné zemědělské politiky, ale velké výhrady máme ohledně toho stávajícího eh, komponentu vyplývajícího z DPH. Tam je zapotřebí podle mého názoru reforma. Nejsem přesvědčen o těch dalších kandidátech, konkrétně eh, ta eh, uhlíková daň a daň z finančních převodů. Myslím si, že Unie by tady vlastně nas, našlapovala na minové pole, kdyby se vydala tímto směrem. A ještě k těm eh, opravným mechanismům, korektivním mechanismům. Tady musíme opravdu eh, trošičku eh, opustit ten emocionální přístup k rabatu. Jde o jednoduché počty. Tady prostě musíme jednat spravedlivě je to velký stimul pro členské státy, aby nevyužívali unijních fondů, aby prostě využívali fondů pouze tam, kde je to opřeno o určité hodnoty. A pak ještě eh, ten prvek založený na hrubém národním produktu. To zase definuje vztah mezi Unií a státy. Eh, Unie závisí na podpoře členských států. A tím, že by se vlastně tento prvek stal hlavním důležitým elementem eh, financování, tak by členské státy měly vlastně větší váhu a více by se snažili zajistit přidanou hodnotu hodnotu z evropského rozpočtu. Děkuji. Danke sehr. Děkuji. Nigel Portaž, prosím. Děkuji. První poznámka. Já obtížně, má, já osobně mám potíž s tím, že pan komisař s námi diskutuje o vlastních zdrojích a zároveň tu nejsou na stole žádné nové argumenty, žádné nové návrhy nebo myšlenky. Není tu ani zhodnocení těch dřívějších návrhů. Já se domnívám, že ta uh, naše diskuze prostě není k ničemu. My pana komisaře samozřejmě obdivujeme, obdivujeme to, jak zachází s našimi otázkami, to dovede velmi dobře, ale nejde o to, abychom tady udělovali Oscary za dobré řečnické schopnosti. Ve svém příspěvku e, mluvil 10 minut a nepodařilo se mu říct vůbec nic. Poté, co jsem ho vyslechl, mohu k tomu sám za sebe říct několik poznámek. Nyní k tomu současnému systému. Já si myslím, že ten současný systém je absurdní. Je to systém, kdy členské státy přispívají v minimální míře a chtějí z toho evropského rozpočtu získat co možná nejvíc. To zkrátka eh, naprosto odporuje smyslu tohoto rozpočtu. To znamená, že my musíme ten systém založit nově. A kromě toho je tu ještě jeden postoj, a sice to, že příspěvky Eh, do vlastních zdrojů, které se opírají o daň z přidané hodnoty, vybranou danými členskými státy, nemají valného smyslu. My musíme eh, vzít v úvahu například i daňové úniky v oblasti DPH, ke kterým dochází a které Evropský účetní dvůr odhaduje na 200 miliard euro. 100 až 200 eh, miliard euro za rok. To znamená, že by to bylo stejně jako rozpočet Evropské unie. I to musíme vzít v úvahu. Nemůžeme hovořit o té části odvozené z vybraných daní z přidané hodnoty, aniž bychom hovořili o e, této záležitosti. Různí poslanci kritizovali tu daň z finančních transakcí, ale jediný argument, který tu zazněl, byl ten, že finanční instituce to následně přesunou na e, zákazníky, na spotřebitele, kteří využívají finančních služeb, že na ně přesunou ty více náklady. S tím zkrátka nic neuděláme. My nemůžeme ovlivnit jednání bank nebo pojišťoven. Nemůžeme jim zakázat, aby takovéto více náklady potom přesouvali na svoje zákazníky. Jak to vypadá? možná, že takováto nová evropská daň tady není na místě. Pokud, tak bychom měli ty více náklady chápat v rámci přerozdělení. Neměli bychom tím víc, dále zažovat zákazníky. A ještě jednu otázku na pana komisaře. Náš parlament se k tomu jednoznačně vyjádřil. A sice jsme se vyslovili zcela jednoznačně proti daňovým rájům. A já se ptám, jak to vypadá, vypadá se e, soudní kontrolou v oblasti daňových rájů a boje proti nim. Kdy konečně e, dojde k tomu, že zničení daňových rájů zařadíte na seznam svých kandidátů na Oscara? Děkuji. Děkuji a další je Miklíša Vila. anebo paní Andreas. Já si myslím, že tahle debata o vlastních zdrojích je opravdu velmi obtížná a my jsme si možná nevybrali úplně nejlepší eh, načasování. Uprostřed krize je těžko hovořit s lidmi o tom, že je nutné tady eh, získat více prostředků pro Evropskou unii. Já si myslím, že v tuhle chvíli máme prostě málo informací, velmi málo informací. A i když jsem tady nebyla od samého začátku dnešní naší schůze, tak si nemyslím, že pan Levandovský eh, tady naznačil východisko z celé řady aspektů. Vy jste hovořil o šesti kandidátech eh, pro ty vlastní zdroje. Já vím, že lidé hovořili o dani z finančních eh, činnosti, z finančních převodů. Mohli byste nám říct, jaké jsou ty další tři Eh, eh, nástroje, které, o kterých uvažujete. Za druhé, eh, vytváříte také nějaké studie o důsledcích jednotlivých těchto daní či poplatků na spotřebitele, to znamená na ty konečné daňové poplatníky. A pokud jdete touto cestou studií, tak dostaneme ty údaje, dostaneme je k dispozici, abychom také mohli svá rozhodnutí na tomto základě činit. Třetí otázka, kterou bych chtěla položit, je následující. Jaké jsou různé alternativy eh, pro eh, získání eh, finančních prostředků Eh, jak to bude fungovat. Bude to tedy všechno vybíráno na úrovni Bruselu, Unie, anebo na úrovni jednotlivých členských států. Protože tady si musíme uvědomit, že, je tady, že jsou ještě další věci, které musíme probrat. Například, eh, jaké bude eh, rozhodování o rozpačtu po té, co budeme mít vlastní zdroje a jaké budou vlastně další otázky ohledně udělení absolutoria řešeny. Děkuji. Ehm, Děkuji. Ještě než dám slovo Januši Levandovskému k tomu prvnímu kolu odpovědí, dvě věci. Kolegy a kolegové a kolegyně, my bychom měli dodat komisi trošku odvahy a ne na nějak útočit. To není pravda, že za deset minut nic neřekl a kdo může, kdo umí číst, tak ten tady má velký náskok. Všechny kolegyně a kolegové mají k dispozici o přehledu rozpočtovém ve všech jazycích a tam prostě opravdu těch šest návrhů je. Já nechci, abychom se tady nějak osočovali. Hmm pokud by to bylo oprávněné, tak eh, prosím, ale tady to nebylo oprávněné, takže Januše, máš slovo. Děkuji za toto odpověď. Děkuji za ty velmi inteligentní otázky. Inteligentní v tom smyslu, že v tuto chvíli se snažíte mě prostě maximálně vytěžit ale já nemohu eh, v tuto chvíli eh, na eh, všechno toto reagovat. Pan Portáš mých deset minut dost brutálně zhodnotil a upřímně řečeno to zas tak daleko od skutečnosti nebylo. Já mohu než souhlasit s Žánem Lukem a s jeho politickou analýzou toho, té atmosféry teď vlastně e, jsme tři měsíce před e, oznámením vítěze, aniž bychom očekávali nějaká velká e, blahopřání ze strany Evropy. Neměli bychom opravdu podceňovat politické problémy při takovéto otázce vlastních zdrojů. Co ten návrh činí trochu více přitažlivým, je právě ta, ta neutralita. Myslím si, že pro řadu eh, eh, států je eh, prostě velmi atraktivní ta možnost snížení toho národního příspěvku. Ale my musíme samozřejmě prokázat, že jsme velmi e, seriózní, e, že myslíme tu neutralitu vážně a zároveň také nemůžeme snižovat ty další e, příspěvky. Proto také musíme samozřejmě hodnotit otázku daní z přidané hodnoty a to by pak mohlo být součástí toho národního příjmu, který by byl převeden na Eh, do rozpočtu Unie. Takže ta neutralita je opravdu velmi obtížným konceptem a eh, získávání, nalezání eh, skutečných vlastních zdrojů je něco, co bychom se měli alespoň pokusit učinit. Tady nejde o to, že chceme nějak dramaticky zvýšit výdaje, ale chceme změnit ten poměr mezi příspěvky členských států a skutečnými vlastními zdroji, zdroji které by odpovídaly duchu a liteře z, e, smlouvy. Samozřejmě je tady otázka e, socialistické frakce, e, Eh, tam, kde se hovoří o finančním sektoru. Tam mi to připadá poměrně proveditelné. Je tady celá řada možností, které vlastně už byly analyzovány komisí eh, z technického hlediska do značných podrobností. Když, dejme tomu, vezmeme zdroje z finančních eh, převodů, takže mm, ústře vymezené by to mohlo znamenat Eh, cené papíry, eh, šířej vymezené by to mohlo znamenat finanční eh, transakce a ještě šířej měnové transakce. Takže s jenom jedním tímhletím termínem vlastně naznačujete celou řadu různých variant a ty je všechny třeba kvantifikovat. A k tomu je tedy zapotřebí těchto analýz, aby bylo možno vybrat to, co je proveditelné a co není. A pak kromě finančních eh, transakcí, tady je také ještě finanční činnost, financial activity. Eh, to znamená, eh, to vyplývá z toho, co podniky realizují. Tady jsou také k tomu dostupné zdroje. To je prostě jeden kandidát, velmi seriózní kandidát. Ale zase, když tady e, vidím pana Ashforda, tak okamžitě e, vidím regionální či národní důsledek pro takovýchto nástrojů. Samozřejmě každý takovýto nástroj může mít důsledek na určitou oblast činnosti toho kterého státu. A i toto je součástí toho našeho šetření. Jednoduchá odpověď panu Haklundovi. Samozřejmě, my nemůžeme nahradit e, národní příspěvky, které teď e, tvoří 76 rozpočtu. Můj nejambicioznější cíl by byl e, zajistit jednu třetinu rozpočtu pro, a snad, na, snad jako pokyvují hlavami souhlasně tam za mnou. Nerad bych byl okamžitě jaksi předmětem rozporu, ale to je tedy tak asi ta úroveň E, našich ambicí. E, lekce z 80. let je, že prostě e, národní příspěvky automaticky stabilizovaly rozpočet. V 80. letech tady byla prostě velká řada problémů právě vyplývající z tohoto charakteru těch zdrojů, z, těch, z toho charakteru národních příspěvků. Ty mají jednu velkou výhodu. Stabilizují rozpočet a umožňují rozumné dlouhodobější plánování na základě tohoto stabilizačního charakteru. A ta druhá otázka se týkala eh, odvahy, zdali komise tady jaksi se dokáže pochlapit eh, to je taková rituál, takové rituální ujišťování. Eh, ono to opravdu závisí na tom, jak velkou odvahu bude mít parlament, jaký projeví ve svém konečném usnesení a e, teď myslím usnesení do budoucna, ne o e, ročním e, rozpočtu, ale o budoucnosti evropského rozpočtu. Je to prostě tak. Když existují, jak víme, ty různé think tanky v Bruselu, tak ty tlačí, tlačí na určitá řešení a pak je tady samozřejmě i otázka DPH. Ale musím říct, že tyto eh, think tanky nepředstavují politickou sílu. My prostě potřebujeme určité vzájemné ujištění, vzájemnou, eh, eh, vzájemnou důvěru v tomto směru. Paní Durand. To také zmínila v počátku paní Juta. Jasný abšmak tuto chvíli když hovoříme o těchto věcech, také vlastně hovoříme o výdajích. Potřebujeme kromě parlamentu ještě 27 e, kladných vyjádření. A samozřejmě je třeba e, si uvědomit, že některé členské státy, konkrétní členské státy, mají velmi e, jaksi obtížné Eh, jak, jak si obtížně toto, toto vnímají, mají obtížné stanovisko a eh, pan Ashford má pravdu, ale nahradit jeden vlastní zdroj druhým, to eh, jen tak tupě, to by samozřejmě nebylo dobré. Musíme budoucnost eh, vidět v určitém eh, kontextu. To, co řekla Juta, byl dobrý příklad ohledně toho poplatku z cukru, ten zase tolik nepře představoval, ale e, liberalizace e, obchodu znamená e, něco pro celní oblast. A liberalizace trhu by mohla znamenat snížení cel takže to je zase další důvod hovořit skutečně vážně a přemýšlet skutečně vážně o těch vlastních zdrojích. Nejedná se pouze o Doha, ale také o jednání s Latinskou Amerikou a tak dále. A ještě k tomu, co řekl pan Portáš a to jeho brutální zhodnocení mých deseti minut. Já musím říct, že jsem své stanovisko jasně naznačil. Eh, tady je třeba si uvědomit, že nehledáme jenom eh, vlastní zdroje. Je tady také otázka konkurenceschopnosti. Do jaké míry ty hlavní vývojové trendy v Evropě by a hledání vlastních zdrojů by také mohly přispět k standardizaci daňových systémů v Evropě, abychom se vyhý, vyhnuli těm daňovým únikům. Ehm, jsou tady určité ehm, vývojové trendy, které jdou tímto směrem. Anderson kolegyně Anderson, Ano, těch šest kandidátů bylo zmíněno v tom našem zhodnocení rozpočtu. Je tady tady zdanění podniků, energetika, potom to obchodování s emisemi a různé varianty eh, vlastních finančních zdrojů a poplatky a neposlední řadě eh, u toho posledního, ale nejenom u něj, je jasně naznačeno, co to znamená ten přeshraniční Eh, prvek. Já vím, že eh, pan ministr Schäuble eh, chce také v tomto směru v oblasti letecké dopravy věci změnit. To, týká se to těch poplatky za leteckou dopravu a ono to hodně snížilo ceny a přitom e, zase nedošlo k velké delokalizaci průmyslu. E, my tady tedy alespoň takto vnímáme to, k čemu došlo v Německu v oblasti leteckého průmyslu. E, takže pan Portaš to jistě teď ještě zhodnotí, ty mé odpovědi, a já to nechám na vás. Prosím. A děkuji za vaši toleranci, Jugo. No, takže zase 11,5 minuty. Bez, bez jakékoliv informace, ne, ne, ne, tak jsem to říct nechtěla. Dobře, takže mám opět seznam tázajících se poslanců. Uh, eh, Nike Čavela, uh, eh, Elna Masur a další poslankyně, dobře. Reimer, Böger, takže Derek, prosím. Teď už to nebudou čtyři minuty, ale pouze tři minuty na každého poslance. Já mám pocit, že hodně toho už bylo řečeno, takže budu moci být poměrně stručný. Dvě věci mě ohledně evropského rozpočtu překvapují od té doby, co jsem tady za prvé těch 70% jde z příspěvků členských států a za druhé rozpočet není příliš transparentní. Takže když se díváme na tyhle dvě věci, tak se opravdu zdá zřejmé, že nějaký jiný způsob, jak získat vlastní zdroje a vůbec otázka vlastních zdrojů by mohla být řečen, eh, řešením tohoto problému. A pak je tady ještě eh, tato záležitost, vlastně dvě věci. Eh, nové daně E, to je něco, co teď lidé nepřijmou. A za druhé, neutralita rozpočtu. Já si myslím, e, že je třeba si uvědomit, že e, jde o snížení příspěvků členských států. Velký, velký problém pro komisi tkví v tom, že tady bude muset skřížit zbraně s radou, zvlášť některými členy. Chci komisi podpořit, aby přišla s určitými návrhy i s určitými jaksi preferencemi v brzké budoucnosti a aby o těchto e, preferovaných návrzích předem diskutovala s radou. Chci se zeptat, zdali tady jsou nějaké formální či neformální diskuze s členskými státy ohledně těchto záležitostí. Mě by zajímalo, jestli se toto nějak předjednává, protože samozřejmě je tady hrozně práce s těmi novými, s tím systémem nových zdrojů. E, takže abychom si jak si vyhnuli tomu, že nakonec to bude ne, Eh, tak by komise měla více věci projednávat s radou, aby měla eh, trochu více představu, co je pro radu přijatelné. To se musí předjednat, to se musí udělat v předstihu, abychom prostě eh, nestráceli čas, protože nakonec by členské státy mohly jednoduše všechno odmítnout. Děkuji a nyní James Ellis. Uh, you, Děkuji, paní předsedkyně. Někdy, když tyhle ty debaty začnou, tak musím říct, že Eh, ne všechno je pochopitelné. My jsme eh, dostali určitý dokument ohledně těch příspěvků, který je velice zajímavý. 1,2% v roce 99 a 1% teď, eh, takže vlastně zatím, za těch posledních 10 let se to snížilo spíš než zvýšilo. To je třeba členským státům neustále opakovat, aby věděli, jak to vypadá a chci poděkovat panu komisaři eh, za eh, ty slova úvodem a také eh, si myslím, že paní předsedkyně bude, přikvap, bude připravena vám dát ještě nějakých dalších pár minut. Jak je možné, že potom rozhodnutí v roce 88 eh, došlo k takovému snížení. Eh, váš dokument teď eh, říká, že v roce 2009 ten rozpočet vypadá velmi špatně. A proč to vlastně šlo dolů? Co byl problém a u toho, co, mělo, co bylo vnímáno jako původně dobrý zdroj prostředků pro Evropskou unii? Vy jste řekl, že Tady prostě určité věci musí zůstat na místě. Řekněte mi, jak já můžu přesvědčit své voliče ve Spojeném eh, království. My jsme v roce 2003 dostali eh, poslední rabat, pak eh, nám bylo řečeno, že něco dostaneme a víte, že se v následujících letech eh, zdvojnásobil příspěvek eh, Spojeného království a teď eh, vlastně po tom tsunami finanční krize bude obrovsky obtížné lidi přesvědčit, že mají platit. Pokud mi můžete dát nějaké argumenty do ruky, abych to těm svým voličům vysvětlil, byl bych velice rád. Danke. Děkuji a nyní Niky Cavela. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, já jsem vám vděčná za dobré informace, které máme ohledně finančního rámce a závazku. My všichni víceméně víme, kolik je těch šest nových možností na vlastní zdroje těch šest kandidátů. Já bych chtěla učinit dvě poznámky, paní předsedající. Za prvé, tento profil, který se nám tu narýsoval, profil eh, nových vlastních zdrojů, to je opravdu ambiciozní. Přejeme vám mnoho úspěchu a doufejme, že tímto způsobem tyto vlastní zdroje naleznete. A druhá poznámka. V poslední době, v těch nadcházejících měsících, se budeme asi muset vyrovnávat s energetickou krizí, protože nemáme vlastní zdroj energie. Takže určité dovozy právě z důvodu neklidné situace v severní Africe možná selžou. Takže to by pan komisař, nebo žádám jej, aby to také respektoval. Pokud zatížíme energie ještě více, než je tomu dnes, pokud budeme zavádět nějakou energetickou daň, tak tím pádem stoupnou ceny všech ostatních výrobků, takže tam si myslím, že bychom měli dávat pozor v tom energetickém sektoru. a Alen Lamassur, jeden z našich, který se rád zabývá těmito otázkami. Já děkuji, děkuji za tyto návrhy, děkuji Evropské komise, že k tomu eh, přistupuje s kuráží předkládání těchto návrhů v červnu a moje poznámka a doporučení. Poznámka je tato. Rezoluce Evropského parlamentu z eh, března roku 2007 obsahuje šest eh, politických obecných zásad, které eh, platí dodnes a ty bychom měli mít na paměti. Suverenita, respektovat stropy, princip neutrality, kontinuity, méně příspěvků členských států, hledání vlastních zdrojů a samozřejmě respektování zásad demokracie, spravedlnosti. A domnívám se, že to je důležité. Měli bychom to tady připomenout. V této rezoluci je stará čtyři roky. Je to tak, že tu byly také různé možnosti těch eh, jednotlivých nástrojů. A moje doporučení následující. Hovoříme o daních, o Evropě, nacházíme se v období krize. To jsou takové ty základní pojmy a je to takový výbušný materiál. Pokud s ním nebudeme eh, zacházet eh, opatrně, tak eh, nás to všechny katapultuje do vzduchu. Tak jak využít tuto explozi, abychom z ní získali pozitivní energie, Abychom nespůsobili tu explozí. A z tohoto pohledu na věc bych chtěl trvat na tom, aby náš výbor, parlament a Evropská komise přemýšleli o přípravě takovéto diskuze předtím, než budou předloženy formální návrhy v červnu a také, abychom přemýšleli na tom, nad tím, jak potom s těmi návrhy zacházet. Ty návrhy v červnu předložené musí obsahovat také určité politické řešení. E, protože pokud uděláme v červnu to, e, co se vlastně už v létě přihodilo, kdy komisař dal vlastně rozhovor mezinárodním sdělovacím prostředkům k tomuto, otáz- e, k tomuto tématu, tak vlastně se ta rozprava skončí dřív, než sama započne. Děkuji. Myslím si, že to byl jeden z těch klíčových momentů, proč jsme tuto debatu souvislosti příjmu a výdajů dali až na konec naší rozpravy, ještě než se dostaneme do té fáze vypracovávání zprávy. A domnívám se, že to bylo také asi rozumné, abychom mohli prodiskutovat všechny otázky. nyní má slovo Reimer Böge. Děkuji. Alen opravdu tady velice dobře formuloval věci. Myslím, že záleží na tom, abychom eh, si právě uvědomili, že musíme hovořit o vlastních zdrojích, protože my se financujeme, nehledě na ostatní příjmy, hlavně z vlastních prostředků. A tak chceme dále pokračovat. Nechceme eh, nějakým způsobem se prohřešovat proti smluvním pravidlům, takže máme zůstat u, těch jedno, u toho jednoho procenta a některé eh, účinné z finanční závěry máme odsunout a říci si třeba, že to v určitém období není možné. K tomu také patří, tak jak jsme to četli v té zprávě Alena Lamasura, Uh, účelové rabaty, ty bychom měli zrušit. Uh, tento seznam, který se ukazuje v sekretariátu, který ukazuje, ukazuje, jak si s tím pohrávali a jak se obcházeli pravidla společenství, tak si myslím definitivně, že bychom měli s nimi skončit a pokud dojde k nějakému vyrovnávacímu řízení, protože to jinak nepůjde, tak to musí být obecně platné korekční mechanismy ale ne prostě mm, zavádět různé regule, různá pravidla, která obchází eh, pravidla společenství. Já jsem se zájmem konstatoval, že eh, komisař hovořil o takovém řešení. Otázka je, zda budeme pokračovat velký díl jedné třetiny, a learning by doing. Možná, že se u toho také něco eh, naučíme. Ale chtěl bych také říci v souvislosti s dalším pořadem jednání vedle otázky vlastních zdrojů a v evropském rozpočtu bude ještě dodatečná debata o různých finančních nástrojích, eh, mezivládním financováním anebo některé věci, které ještě nejsou do rozpočtu integrovány, ale eh, to, co souvisí s Evropou 27 států. V budoucnu se s tím musíme vyrovnat, pokud se to nebude eh, odrážet transparentně v rozpočtu, abychom měli opravdu přehled o evropském eh, rozpočtu. A tak to musíme uvést. A já si myslím, jak Juta také intervenovala. Je tu pracovní dokument z, z roku 94 z únoru, kde eh, zpravodaj Lanek spíše, že jednostrané eh, orientování komise vede k institucionální iluzi a těchto rozpočtových eh, komise by měla své ambiciozní cíle trošku stáhnout, pokud Eh, tady budou určité ústupky. Myslím si, že to je opravdu pěkná věta a komise u těch obcí, které jsou nyní na stole, ty výhody a nevýhody ukazuje a potom na základě tedy formulace smlouvy se učiní takový krok, abychom ty stávající vlastní zdroje mohli rozlišit transparentnějšími reformami a také na základě veřejné debaty anebo na základě evropské smlouvy. To bychom mohli všechno skombinovat dohromady a myslím, že je na čase my jsme se snažili protlačit eh, toto téma vlastních zdrojů už v roce 94. Jsme mluvili o DPH, měli bychom to o tom eh, hovořit v tom širším rámce a měli bychom prostě udělat ten první krok větší poctivosti a větší transparentnosti. Já děkuji. Čtyři minuty uplynuly a máme tady v podstatě máme tady eh, dva poslance, kteří se nám do tohoto limitu vešli. Děkuji. Já bych chtěla úvodem říct, že bychom neměli být příliš defensivní v této rozpravě o vlastních zdrojích. Myslím si, že politická důvěra a politická angažovanost Eh, mezi evropskými eh, lídry by měli eh, toto podpořit. Opravdu si myslíme, že to, co je navrhované, je lepším modelem než to, co je na stole teď, co užíváme teď. A my už jsme si před několika lety uvědomili, že to, co funguje, není dobrým, že to, co máme k dispozici, není dobrým modelem. Je třeba to změnit. A je také nutno znovu a znovu opakovat, že ti vedoucí představitelé členských států, kteří teď tak váhají, jsou těmi samými lidmi, kteří podepsali Lisabonskou smlouvu, ve které je jasně řečeno, co to budou eh, vlastní zdroje. Reimer to teď zopakoval. Je třeba si to uvědomit, je třeba se od toho píchnout, i když všichni víme, že to bude obtížné. Chtěla bych se zeptat, pane komisaři, na tu jednu třetinu rozpočtu. Jedná se o spíš jako rozpočtový údaj nebo spíš politický údaj a jaké je pozadí eh, tohoto eh, údaje. Ráda bych to více pochopila. A pokud tedy byste šli touto cestou eh, na hrazení jedné třetiny rozpočtu, byla by to kombinace různých nástrojů, které by dohromady vytvořily tu jednu třetinu, anebo byste šli cestou jednoho nástroje, který by celý zajistil tu jednu třetinu. Děkuji. Helga už zmínila to, že stejní šéfové a šéfky států podepsali eh, Lisabonskou smlouvu přesně ti hlavy a šéfové eh, vlád, kteří nejsou nyní ochotní dostat té finanční části. Mohu pouze opakovat to, co už jsem řekla. Výhodu má ten, kdo umí číst. Já mám totiž někdy pocit, že uh, oni, u nich to tomu tak není. Dobře, ale nechme to a předejme slovo Jose Manuel fernande. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci říct, že pokud nedospějeme k nějaké dohodě, tak to nebude, e, nebude to rozhodně chyba parlamentu, ale bude to prostě v důsledku e, nutnosti jednomyslného rozhodnutí rady. Takže, pane komisaři, já bych chtěl vědět, zdali tady vidíte možnost, aby komise přímo vybírala, nebo nějaká jiná evropská instituce přímo vybírala určité e, poplatky v rámci tedy vlastních zdrojů. A pokud ano, o jaké by šlo. A pokud tomu tak naopak není, pokud to takto nevidíte, tak e, je to tak, že budeme pokračovat e, v stávající praxi a nazývat nové vlastní zdroje národními příspěvky, pokud to tedy budou členské státy, které budou i nadále vlastně odvádět tyto vlastní zdroje či získávat vlastně pro Evropu e, vlastní zdroje, tak bude třeba to nazývat národními zdroji, protože to budou skutečně peníze přicházející z členských států. To za prvé. Za druhé, aby občan lépe pochopil význam a užitečnost svého příspěvku, tak si kladu otázku, zdali by nebylo rozumné, aby členské aby vlastní zdroje v oblasti životního prostředí, letecké dopravy, CO2 a tak dále, zdali by tyto poplatky neměly být přímo skládány do nějakého fondu, jehož eh, cílem by bylo, eh, jehož cíle by byly slučitelné slučitelné s strategií 2020. Je prostě zapotřebí, aby e, vlastně e, lidé viděli, že to má nějakou cenu, aby tady prostě ty e, cíle 2020 20 byly plněny těmito prostředky. Sidonie. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím říct, že jsem velice ráda, že dnes dochází k této diskuzi a jsem také ráda, že v té diskuzi pokračujeme. Musím říct, že na mě vždycky eh, dělají velký dojem kolegové, Eh, kteří jsou takovými filozofy tematiky vlastních zdrojů, jako třeba pan Alain Lamassur, předseda rozpočtového výboru. Jsou to lidé, kteří skutečně přispívají k té rozpravě, které, eh, kteří jsou vizionáři. Já sama nejsem takovou vizionářkou, to musím přiznat. A jsem poměrně pesimistická, co se týče možnosti vytvoření nového systému vlastních zdrojů a eh, možnosti prostě to všechno odsouhlasit v rámci nového finančního rámce nad rokem 2013. Nechci být negativní, to rozhodně ne ve svém příspěvku, ale myslím si, že naším odpovědností a povinností neustále eh, přemýšlet o té stránce příjmů eh, do evropského rozpočtu a z tohoto hlediska mi připadá tato rozprava opravdu mimořádně významná. My to máme za svoji povinnost, nemůžeme se z ní vymanit a musíme prostě i nadále uvažovat o tom, eh, odkud ty peníze do evropského rozpočtu budou budou proudit. Nemělo by to být nějaké tabu. E, a je třeba o tom nadále hovořit, je to důležité. Bylo tady řečeno, že ta rozprava již chvíli trvá, e, že má své e, silnější a slabší momenty a také momenty úplného ticha. Teď získává znovu trošičku na významu, ale bylo by podle mého názoru politování hodné, kdybychom rozpravu o vlastních zdrojích příliš e, těsně spjali s diskuzí o novém finančním rámci protože my musíme být připraveni eh, na další roky i pracovat se stávajícím systémem, protože on má určité výhody. O celé řadě nevýhod jsme velmi podrobně diskutovali, ale je třeba vidět i určité výhody toho stávajícího systému. Například nepotřebujeme nějaký speciální evropský systém pro výběr těchto zdrojů, takže máme teď systém, který se dá do značné míry předvídat a je e, do značné míry tedy stabilní. Moje poslední poznámka se týká principu jednoty evropského rozpočtu. Myslím si, že se jedná o velmi užitečný princip, který bychom měli dodržovat. A já doufám, že se stane, i když to nebude brzy, že tady vlastně bude možné hovořit o doplňujících zdrojích pro uh, evropský rozpočet. A ty by měly být sjednoceny tedy s rozpočtem jako takovým. Neměli bychom mít nějaký zvláštní zdroj pro určitý konkrétní projekt. Mně osobně se zdá smutné a politování hodné, že máme tendenci se vlastně zbavit tohoto principu jednotnosti evropského rozpočtu. Mělo by to tak být i nadále. Neměli bychom jenom financovat vybrané projekty. Děkuji. Paní předsedkyně nehovoří do mikrofonu. Weil ich habe das an. Ähm, ich hoffe, dass du noch... Dobře, já doufám, že pokud se pustíš teď do diskuze trochu hloub, že tě to naplní jistou odvahou a že uh, budeš mít možnost přesvědčit i tu část rady, která je zatím proti změně v systému vlastních zdrojů. Skutečně jde o to, abychom vytvořili systém vlastních zdrojů, který bude spravedlivý, transparentní a který přesto uh, evropský rozpočet eh, vybaví prostředky tak, abychom dostáli všem svým závazkům, které jsme eh, přijali. A tě, ty závazky jsme nepřijali sami, ty závazky spolu s námi přijala i rada. To znamená, že to si musíme uvědomit. Já říkám pouze jednu jedinou věc. Buďme trochu odvážnější, kurážnější a ne tak malomyslní je, byť vím, že tomto ohledu samozřejmě máme před sebou velkou práci, pokud jde o přesvědčování nejen rady, ale všech ostatních kolegů a také veřejnosti. Nicméně si myslím, že bychom měli vynaložit veškerou potřebnou sílu a snahu. E, teď musíme o tom diskutovat a po roce 2014 bychom měli tomu zírajícímu publiku předložit nové řešení. Ale uvidíme, jak to bude. A nyní tedy obdrží naposledy slovo pan komisař, aby odpověděl na poslední kolo otázek, ale v tuto chvíli vás již prosím, abyste se držel času, protože na závěr bude mít ještě jednou pět minut času náš pan zpravodaj. My jsme zatím dobře na tom s časem, ale měl by tomu tak zůstat. Děkuji. Bylo by pro mě jednoduché se zdržet slova, aby kolega Salvator Garriga měl víc než těch pět minut, ale dobře, budu se snažit odpovídat. Bogan, no tak to byla demonstrace euroskepticismu, co se týče přijímání našich myšlenek ze strany členských států. Já si naopak myslím, že za určitých podmínek je tady prostor pro otevření otázky vlastních zdrojů. A opravdu chytré by bylo to nechat otevřené, ne eh, zabít to politicky a nechat tu eh, záležitost otevřenou až do poslední fáze diskuzí o, s Evropským parlamentem a e, pak ještě to snížení e, propočítané DPH. Je to tedy z 1% na 0,3. Ten e, systém také zohledňuje výjimky. Německo to snížilo ještě mnohem víc. Holandsko a Švédsko má 0,1% toho původního údaje pro DPH, takže příspěvek z DPH je snížen. Jak přesvědčit britskou veřejnost? No, tak za to bychom možná měli, eh, na to bychom měli vypsat nějakou soutěž a možná i věnovat nějakou finanční cenu, jak eh, přesvědčit britskou veřejnost nejenom o evropském rozpočtu, ale o celém evropském projektu. Já myslím, že je to opravdu třeba jednodušší, když se hovoří eh, s občany eh, Walesu. Eh, někteří si uvědomují ty výhody, alespoň někteří. Konval je také další oblastí, kde je, kde je podpora hmatatelná, ale na jich od Londýna tam je to obtížnější přidaná hodnota. Ano, uvidíme tady združování zdrojů, transevropské sítě, ale vy tam máte ten lamaňský průliv a pak je to eh, s některými těmi sítěmi eh, pro kontinentální Evropu obtížnější. Paní Cavela ano, to, co potřebuje teď Evropa, je růst a práce a samozřejmě e, zhodnocení těchto šesti našich kandidátů i z této perspektivy je nutné. Tady vlastně jde o to zaplnit e, určitá prázdná místa a ne e, přinášet nové zátěže. Diskutovat o vlastních zdrojích v přítomnosti Alena Lamassura je jako hrát na piano v přítomnosti Frederika Chopina. Vy jste znovu zopakoval ty principy a vy, Rainer a Helga, jste hovořili o komunikacích o tom, že by něci, věci měly zůstat otevřeny, otevřeny až do poslední fáze vyjednávání a že je tedy třeba hodně komunikovat před tím, než my předložíme naše sdělení ohledně rozhodnutí o vlastních zdrojích. Ano, e, teď máme před sebou ty zcela zásadní týdny a měsíce. My se musíme v komisi rozhodnout do konce března a hodně bude záviset na komunikaci. A pak je tady také otázka předložení rozpočtu na rok 2012, což by patrně mohlo vyprovokovat další kolo rozpravy v Evropě. A teď Krajnerovi ta myšlenka takzvaného phasing in není zcela vyloučena. Postupného začlenování, e, zapracovávání těch vlastních zdrojů a ne okamžitého skoku. Možná, že to je dobrý nápad. Samozřejmě pak je tady i určité riziko, riziko kvantifikace našich e, e, cílů, našich ambicí. A já vám mohu říct, že to bude všechno kombinace určitých eh, vlastních zdrojů. Nebudeme vybírat vítěze ze seznamu. Já jsem z generace eh, solidarnosti a my jsme vždycky měli heslo odvaha, ale eh, opatrně. Takže jde o to, aby došlo k revoluci bez krve prolití a ne, abychom tady měli nějaké oběti na té cestě. Sidonie, ta je již e, z generace po e, solidárnosti, tak je méně optimistická. Pan Fernandeš, já jsem znovu zopakoval všechny ty zásady. My musíme samozřejmě i vytvořit systém pro komunikaci v nadcházejících e, týdnech, měl by být přeshraniční a ono je jednodušší eh, jet eh, přímo do Bruselu eh, bez toho, aniž byste museli do národní pokladny. A pak tady je také třeba více využívat aký a jednotného trhu. E, letecká doprava a e, emisní e, obchodování s emisemi, to může jít přímo. Ostatní potom přes národní banky, přes národní orgány. A potom u těch poplatků ostatních poplatků, tak tam to samozřejmě musí jít cestou národní. A Sidonie eh, doporučuji, aby byla trochu více statečná a optimistická. Eh, teď jsme tady jako svrchované Polsko v Evropském parlamentu, ale byla k tomu zapotřebí kuráž a ta je zapotřebí i teď. Ano, Januši. Počkejte, hned dostanete slova. Já si myslím, že Eh, zatleskáme i těm méně hvězdným pianistům. Pokroku eh, dosáhneme pouze tehdy, pokud dosáhneme i určitého respektu a uznání. Ale prosím, má, máte slovo. Já bych si dovolil jenom krátkou osobní poznámku. Ten kompliment, eh, který mi tady vysekl pan komisař, vůbec nic nepřidává Chopinovi na slávě a mně e, tady e, hrozí riziko, že přijdu o zbytek své e, politické kariéry, protože, protože je to všechno na webu, tak mě teď celý svět bere jako šopé na daň, daňové oblasti a to teda není jednoduchá pozice. Genau. To je přesně pravda. Dobře, nyní má na pět minut pan, slovo pan Salvador, náš zpravodaj. Eh. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručný po tomto hudebním internetu. Pan komisař hovořil velmi zajímavě a podnětně o současné situaci v komisi Samozřejmě, že je to otázka odvahy. My všichni musíme prokázat větší odvahu, ale je těžké chovat se odvážně, když zároveň víme, že dotyčné instituce jsou obezřené, obezřetné a že tedy velmi zvažují jakékoliv rozhodnutí tuto chvíli tady probíhá v radě politická diskuze o daních a můžeme se připravit na velmi výraznou reakci. Je možné, že celý ten proces bude umlčen již v zárodku, jako tomu hovořili někteří kolegové. Samozřejmě, že potřebujeme systém vlastních zdrojů, který je lepší než ten stávající o tom někteří kolegové hovořili, ale zároveň byla řeč o tom, že bychom neměli eh, udělat ty změny najednou, ale že bychom se měli snažit o postupné zavádění, o takzvaný phasing in v průběhu eh, dalšího finančního období. čtvrtý zdroj vlastních, zdroj vlastních zdrojů se stal v průběhu doby tím zdrojem nejdůležitějším a v podstatě je to jediný zdroj pro evropský rozpočet. Jsou to příspěvky jednotlivých členských států odvozené z jejich národní, hrubého národního důchodu. V podstatě e, to původně bylo zamýšleno pouze jaké, jako jakési doplnění k těm zbývajícím zdrojům, ale e, tato představa stroskotala, nyní je to ta hlavní část, hlavní zdroj a musím říct, že ten současný koncept není v žádném případě vyhovující. Poslanci eh, tohoto parlamentu se shodují na tom, že ten systém musíme změnit. Důležitá otázka ovšem zní, jak ho změnit. Máme nahradit stávající finanční prostředky anebo nebo máme použít jakési doplnění, máme zvolit další zdroj finančních prostředků. Pokud budeme chtít e, změnit e, složení jednotlivých zdrojů, tak je to jiné, než když budeme chtít stávající finanční zdroje doplnit o nějaké nové zdroje vlastních prostředků. Já si myslím, že to není tak, že bychom potřebovali více prostředků. Spíše je to tak, že potřebujeme lépe rozloži, lepší rozložení rozpočtu. Takže se, se domnívám, že jde o vylepšení systému. To je to, o co, nám by, o co by nám mělo jít. Nejde v tuto chvíli o to, abychom z toho, co možná nejvíce získali, to není ta hlavní věc. Jde o to, aby Evropská unie a především komise mohla být považována za tu instituci, která dokáže spravovat a používat ty vlastní prostředky. Protože jinak se dál nedostaneme. Členské státy to potom nebudou považovat za čistě komunitární záležitost, budou to chápat za národní příspěvek a potom už zase budeme hovořit o různých balíčcích, kapsách jednotlivých členských států a začne ta známá přetahovaná. To znamená, že je důležité, že e, tu máme prohlášení ze strany Evropské komise a také mm, prohlášení ze strany našeho vlastního parlamentu. A nyní k té evropské přidané hodnotě. Přivádí mě to ke stanovisku, které tradičně zastáváme jak v Evropském parlamentu, tak tady v našem výboru. My bychom chtěli, aby část výdajů z členských států byla převedena do komunitárního rozpočtu. Týká se to například zemědělství, zahraničního obchodu, vzdělávání, energetické infrastruktury energetické účinnosti, všech těchto témat. Všechny tyto věci bychom mohli vyšetřit v národních rozpočtech, pokud bychom měli proto vyhražené položky v evropském rozpočtu. Samozřejmě, že i to se objeví v mé zprávě. Evropská komise také musí něco vytěžit eh, z úspor národních parlamentů a my tady ty úspory z národních parlamentů musíme převést do evropského rozpočtu, to jsem již říkal. My potřebujeme kritéria, která budou jasná a e, transparentní a e, ty pot, ta potom použít na e, nové zdroje vlastních prostředků. Musí to být nezávislé, nadhraniční, hm, Musí se to dotýkat různých eh, sektorů a musí to být slučitelné s vnitřním trhem. Byla tu řeč o nákladech na novou Evropu. Já si myslím, že bychom se měli v každém případě vyhnout k tomu, aby občané eh, tento nový zdroj vlastních prostředků chápali jako novou daň, která zase o něco více zatěžuje jejich peněženky. Já si myslím, že by to spíše měli chápat jako prostředek eh, k odlehčení eh, našeho evropského rozpočtu, protože díky tomu budeme schopni zacházet s našimi finančními zdroji efektivněji. Dospívám tedy k tomu, že pan zpravodaj musí svůj návrh pozměnit, nicméně doufám, že kolegové eh, také budou předkládat velmi odvážné pozměňovací návrhy v průběhu dvouměsíčního postupu, který máme před sebou, tak abychom mohli tedy změnit eh, původní návrh a abychom v červnu mohli předložit náš velmi odvážný a ambiciozní návrh komisi. Děkuji, Salvadore. minutu a tři čtvrtě ti strhnu. Dobře, ale nechme toho. Děkuji, tím jsme tedy probrali první část, první bod našeho dnešního programu. Hovořili jsme o vlastních prostředcích, o vlastních zdrojích v uším slova smyslu. Druhá věc, kterou máme dnes na programu, se týká inovativních finančních prostředků, finančních nástrojů. A e, k tomuto tématu velmi vítám Filipa Majsteta, prezidenta Evropské investiční banky. Srdečně vítejte. Pane prezidente, já si myslím, že bychom mohli postupovat následovně. Nyní bude mluvit Salvador tři a půl minuty. Ne, nebude to pět minut, ale tři a půl. Dobře, nechme to stranou. Salvador pronese úvod, potom bude mít sedm minut pan komisař. Nebo byste chtěl deset, pane komisaři? Uvidíme, uvidíme. Necháme to otevřené a následně eh, obdrží slovo pan Majstet a potom přistoupíme k jednotlivým politickým skupinám. Takže nejprve má slovo pan zpravodaj. Salvador, prosím. Gracias, eh, presidenta. Muy brevemente. Děkuji, děkuji, já budu stručný. Viděl jsem, že opravdu se sleduje čas řečníka. Jeden z požadavků na rozpočet bude také omezení prostředků a s, abychom vstoupili s nutnými investicemi do té strategie 2020 eh, eh, a s novými výzvami, které sebou přináší Lisabonská smlouva. To jsou opravdu 126 miliard euro, to jsou opravdu obrovské částky na ten rok 2011 a komise odhaduje nutné prostředky pro provedení uh, unijních programů, jako například transevropské komunikační sítě, reforma statutu asistenta, a evropského širokopásmového prostoru opravdu na do řádově vysokých čísel. A to jsou prostředky, které budou muset být eh, k dispozici, abychom opravdu byli konkurenceschopní. Tady nám chybí soukromé investice, protože je obtížné eh, obdržet úvěry z bank. Do té míry by evropský rozpočet měl hrát takovou roli katalyzátoru a působit mezi soukromými a veřejnými investicemi, ale mnoho těchto eh, veřejných partnerství eh, ztroskotalo, potom různé úvěrové záruky. Tyto nástroje existují již 10 let a v tom výhledu zaujíme asi 1,3 celkového rozpočtu. Účetní dvůr to hodnotí pozitivně, jak eh, byly využívány tyto nástroje. Já bych se chtěla zeptat pana Majsteta, jaké stanovisko zaujímá EIB a mm, jak hodnotí tedy tyto nástroje financování v tom stávajícím výhledu. Evropská komise má tendenci k tomu, ty veřejnost soukromé investice zvýšit z 1 na 5 potřebujeme nové nástroje. EIB z EIB ze čtyřnásobila tyto půjčky. Máme asi 80 miliard euro což nijak nezaostává za rozpočtem Evropské unie. Pane majestete, jak hodnotíte výdajovou stránku eh, toho dalšího následujícího finančního výhledu? Jaká úroveň výdajů by těmi novými finančními nástroji mohla být pokryta? A zda budou působit, budou zasahovat do dopravy a energie? tam, kde jsou nutné dlouhodobé investice, jako například strukturální fondy. Tam by mohla EIB hrát ještě větší roli než doposud ehm, kofinancování prostřednictvím strukturálních fondů, anebo tu vyplácet určité zálohy. Abychom tady prostě měli tu rovnováhu mezi finančním nástroje a, a přizpůsobit tomu náš rozpočtový řád a, a přizpůsobit jej právě mm, povaze těch nových finančních nástrojů. Já jsem z těch tiskových zpráv pochopil, že že tyto Eh, byste nám vysvětlil ty projektové půjčky a rád bych věděl, jak tyto nové evropské projektové bondy budou vypadat, jak to vypadá s rozdělením úkolu mezi Evropskou komisí a EIB a jaké vztah bude mezi těmi novými půjčkami a tím rizikem, že rozpočet společenství bude muset převzít záruku, protože to je pro nás asi ten nejdůležitější aspekt. Musíme ohodnotit tato rizika, jak se, a jak se znásobí. Eh, děkuji, pane komisaři. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji, Salvatore, za to, že eh, si Eh, většinu otázek směřoval eh, na eh, jiné lidi než na mě. Aspoň budu stručnější. Na komisařku Malström. ne? Na no. innovative financial instruments. Na předsedu EIB Majšteta a ne na mne. Tady je třeba si uvědomit jednu věc. Nesměšujme projektové dluhopisy s eurobondy, s euroobligacemi. Uh, některé členské státy velice citlivě nahlížejí na to, že by se tady zavádělo něco jako euroobligace. Eh, Takže my eh, jsme přišli s projekty dluhopisovými, eh, teda s projektovými dluhopisy a je to velice inovativní způsob, jak získat určité prostředky v té makroekonomické oblasti a je to tedy tlačeno Evropskou investiční bankou, ale ne jenom e, jí a snažíme se to e, představit jako atraktivní inovativní finanční nástroj. Oni tady určité nástroje již existují. E, pro to období 2007 až 2013. A vy víte, jaké jsou hlavní oblasti, kde se implementují tyto inovativní finanční nástroje. Eh, je to například eh, ten nástroj eh, ve výši jednoho, jedné miliardy eur, na ten 10, na projekt ten 10, pak podnikání a inovace, to je také taková, takový nástroj pro záručního typu, pro malý a střední sektor podnikový, také ve výši jedné miliardy a je to e, asi dobrý způsob, jak se tedy z těchto dvou nástrojů poučit, vyvodit z toho určité závěry a zjistit, zdali bychom tady ještě mohli získat další obdobné možnosti pro evropský rozpočet. A nepochybně budeme také Eh, diskutovat o těchto věcech s Evropským eh, parlamentem i o těch půjčkách eh, a oblast či období po roce 2013 by mělo být v tomto směru ještě inovativnější, protože my tady máme určitá omezení, co se rozpočtu týče a máme jasně definované nedostatky v oblasti infrastruktury, energetiky, dopravy a nám jde o to tady implementovat velké euro e, projekty infrastruktury, tak jak to také e, ve projevu o stavu Unie e, předseda Barroso zde v Evropském parlamentu zdůraznil. Pak je tady také otázka finančního nástroje o inovativních finančních nástrojích. Treste je tady s námi a připraven kritizovat, já vím, ale je Eh, to něco, o čem ona dobře ví. Princip je známý a předseda Majstat o tom také hovořil. Jde o to, aby byla naprosto transparentní kontrola, aby tady prostě neexistovala část rozpočtu mimo kontrolu a je třeba také zajistit streamlining eh, těch standardizačních nástrojů a vyvíjet věci ne na základě nějakého ad hoc přístupu. Inovativní finanční nástroje nemohou být vnímány jako náhražka eh, rozpočtového financování. Je to navíc, je to eh, připojené k tomu, co již existuje. A vzhledem k těm omezením E, která jsou, tak je to prostě nutný příspěvek navíc v tom širším slova smyslu. A e, větší, než e, jak tomu mohlo být do roku 2013. Pan Portáš je připraven to teď schrnout? Ne, není přítomen, takže to nebude nějak schrnovat. Vielen Dank, ähm, Herr Majstad. Děkuji. Pane prezidente majestete máte Eh, nyní možnost promluvit po dobu deseti minut. Eh, děkuji, paní předsedkyně, eh, paní poslankyně, páni poslanci, děkuji za vaše pozvání a dovolte, abych vyšel z tří neopominutelných skutečností, které dobře znáte. Za prvé, váš zpravodaj to tady také zopakoval, obrovská nutnost investovat v nadcházejících letech. Náš eh, zpravodaj hovořil o údajích na základě komisních výhledů, pokud chceme realizovat eh, strategie Evropa 2020. Tyto investice představují nějakých eh, 3 eh, tisíce miliard euro, takže 3 triliony eur, jenom proto, abychom dokončili dopravní eh, transevropské sítě, bude zapotřebí 500 miliard eur do roku 2020. Takže obrovské potřeby v oblasti financování. Druhá skutečnost, o které také víte, jsou rozpočtová omezení, ta hned tak nezmizí. Národní rozpočty jsou ve většině členských států ve fázi konsolidace a já se domnívám, že nás tady není eh, mnoho eh, v tomto sálu, kdo očekávají eventuálně nějaké výrazné zvýšení rozpočtu. Takže rozpočtová omezení, to za druhé. A za třetí, financování eh, bankovním sektorem zůstane alespoň v té dlouhodobé oblasti dost omezené. V některých členských státech je bankovní sektor ještě ve fázi asanace a ty nové, eh, ta nová eh, pravidla, takzvaná Bazilej 3, jistě odůvodněná, budou mít za důsledek nevyhnutelný poskytnout obtížnějším způsobem financování na, dlouhé, na dlouhou dobu. Takže tváří v těmto třem skutečnostem je prostě třeba dělat víc, a je třeba dělat víc s možná stejným či nižším objemem rozpoč, eh, prostředků. A tady vlastně začínáme přemýšlet o společných nástrojích, společných nástrojích Komise a Evropské eh, banky. Tady jde vlastně o, eh, pokud mám eh, opět, opět hovořit v té podobě hry na klavír, čtyř hru, čtyřruční s vyšší dynamikou, více nahlas. A teď tedy kdy budeme potřebovat takovéto nástroje. Jsou tady projekty, které každopádně mají e, určitou e, vnitřní návratnost e, velice nízkou, dopad dokonce negativní a jsou to projekty, které jsou velice třeba žádoucí z hospodářského hlediska, ale jejich návratnost je příliš nízká. A tady prostě Eh, budeme zase zapotřebovat eh, potřebovat dotace, takže prosím ne rušte všechny dotace pro oblast infrastruktury v evropském rozpočtu. Další, eh, na druhé straně je tedy extrém následující, jsou tady rozpočty, které mají vysokou návratnost, ty mohou být financovány obchodními bankami. Ale mezi těmito dvěmi extrémy je celá řada projektů a jejich rentabilita je dost omezená. Ty projekty představují značná rizika. Ty projekty prostě nejsou zbankovatelné. Eh, jak říkáme v našem žargonu. A v, těchto, v této oblasti nacházíme řadu projektů, které mají evropskou dimenzi, které jsou nutné pro sledování evropských cílů. Takže pro tuto eh, střední oblast, jak to vidíte na Prusvice, pro tuto oblast projektů, tam se domníváme, že by bylo užitečné vytvářet společné nástroje. Proč? protože s poměrně nízkou úrovní e, evropských e, financí bychom mohli dosáhnout pákového efektu, které by již, který by již umožnil získat další finance z banky. Takže podle našich zkušeností jsou to takzvané 3G, e, 3J, Jessica, Jaspers a Jeremy. A pak máme mechanismus, který se jmenuje RSFS, e F, což je e, společný nástroj pro financování výzkumných e, programů a rovněž jsme se zmínili o dalším mechanismu, a to je NGTT, což jsou dlouhodobé záruky pro vlastně zajištění dopravy, dopravních Eh, rizik a to je právě riziko, které se velmi často objevuje v těch prvních letech využívání nových infrastrukturních projektů. Takže určitou zkušenost tady již máme. Já teď nemám čas vstupovat do podrobností, ale například eh, ta, eh, ten finanční nástroj pro sdílení rizik v oblasti financování výzkumu, tak abyste si uvěděli představu, co již bylo teď Eh, zajištěno. My jsme eh, podepsali půjčky na 6 miliard 300 milionů eh, eur. Je to vlastně 16 miliard 200 milionů eur pro investice a výzkum a pro evropský rozpočet to představuje náklady 390 e, milionů. Takže s poměrně malou úrovní rozpočtu 390 e, milionů, tady máte multiplikační efekt, který je velmi významný, protože už od určité hranice se ten projekt stává zajímavý pro banky. A pro ten druhý nástroj e, je ta zkušenost zatím menší, to je ten nástroj LGTT, e, zase e, v oblasti dopravy se jedná o nějaké 2 miliardy 200 miliard a 140 miliard z toho představuje příspěvek z evropského rozpočtu. Takže vidíte, ono se to liší od jednoho nástroje k druhému, ale ten multiplikační efekt je důležitý a proto se domníváme, že je důležité pro budoucí finanční výhledy uvažovat o rozšíření tohoto typu mechanismu. Rovněž si myslíme, že je třeba se také držet určitých zásad. Za prvé, jednoduchost. Není eh, opravdu možné a nutné znovu vymýšlet již vymyšlené. A my eh, se společně s komisí snažíme o vytvoření takových eh, vzorů, takových formulací, které by byly standardizované a e, snadněji pochopitelné pro uživatele a viditelnější pro evropské občany. Za druhé, chceme také e, využívat takový ten opakovaný e, způsob užívání těch e, fondů. Zase je to určitý pákový efekt. Ty fondy, pokud jsou dobře užívané, tak se k nám vrací a my je můžeme znovu použít na financování dalších projektů. A pak je tady ještě jedna věc, katalyzátor, to je důležitý princip. Myslím si, že Evropská investiční banka je dobře E, umístěna proto, aby vlastně získávala i do, další možnosti financování, zájem dalších finančních institucí, které se e, k nám mohou připojit. Chci ještě přidat, že Evropská investiční banka, a to vyplývá ze smlouvy, je předmětem kontroly účetního dvora od chvíle, kdy použije jedno euro z evropského rozpočtu. Takže tady vůbec nejde o to, že by jako Evropská investiční banka prostě prostě věci používala eh, či eh, řešila bez jakékoliv kontroly. Jakmile eh, my spouštíme nějaký mechanismus, který byť nepatrně využívá finanční prostředky z evropského rozpočtu, tak se stáváme předmětem kontroly účetního dvora. A ještě mi zbývá trochu času, tak chci reagovat na otázky vašeho zpravodaje ohledně tzv. projektových dluhopisů. Ta myšlenka vznikla v hlavě předsedy Barosa a jak bylo velmi správně řečeno panem komisařem Levandovským, tyto projektové dluhopisy nemají absolutně nic společného s takzvanými euroobligacemi, o kterých se hovoří jinde e, euroobligace e, by znamenaly, že by buď Evropská unie či nějaká vzájemná Eh, finanční instituce členských států vypisovala, teda eh, emitovala eh, obligace. Tady jsou ovšem jiné postupy. Projektové obligace znamenají vlastně získat peníze z soukromých zdrojů. Jde o dlouhodobé investory, pojišťovny, penzijní fondy které prostě mohou eh, finanční prostředky vydávat eh, dlouho, mm, a měly by dlouhodobě, ale pouze do takových oblastí, které eh, prostě existuje již rating A nebo A, A, 2A. Takže jde o to, aby tady existovaly dluhopisy, které mm, pokud by spočívali pouze na kvalitě toho projektu, tak by dostali ocenění B či 2B a tady jde o to, aby se tyto projekty posunuly a dostaly rating A či 2A. A jak se toho dosáhne? No tak právě se tam ta tranche senior oddělí, to si budou moci eh, tedy zajistit eh, ti institucionální investoři a vznikne tady ta e, tranže junior a do toho vstoupí potom finanční instituce. Já se nebudu zabývat technickými podrobnostmi, to někde jinde, ale tím, že se tady zavede tato tranže junior, e, což by, dejme tomu, mohlo vyplývat z nějakého subordinovaného e, typu půjčky Evropské investiční banky, tak vy tím vlastně povyšujete celý ten projekt a tu druhou druhou tranži. A bylo by to vlastně společný projekt komise a Evropské investiční banky. Evropská komise by mohla zajistit určitou finanční částku pro zajištění té první záruky. Co je ale důležité, v jakémkoliv případě, eh, Eh, to, ty peníze z evropského rozpočtu by byly omezeny eh, na tu první fázi. To je eh, maximum, to je všechno tam bude od začátku stanoveno maximální hranice pro evropský rozpočet. Takže pokud se věci opravdu vůbec nepodaří, tak prostě se bude, se, se použije tato částka, ale v těch, ve většině těch případů to bude určitě tak, že ten projekt bude proveditelný, bude úspěšný a e, ty peníze nepropadnou a veškeré ta, veškerá ta rizika nad rámec toho, co poskytne evropský rozpočet, ponese Evropská investiční banka. Takže velice stručně takhle by to vypadalo s těmi projektovými dluhopisy. My se domníváme, že to je způsob, jak získat soukromé zdroje e, pro e, projekty v oblasti infrastruktury. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane prezidente. On by chtěl také hrát klavír, dokonce čtyřiručně. U tolik pianistů, kteří mistrovsky ovládají klaviaturu, tak já jsem nucena dodat buben. A to je takový buben, který prostě také burcuje, abychom získali mm, příznivce našich názorů. Dále další mluvčí Frank Emete. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám takový pocit, že se to tady stává takovým symfonickým orchestrem a do budoucna bych možná navrhl, abychom e, se e, sešli v nějaké koncertní hale, e, protože tady ty hudební ambice se jinak těžko budou moci nějakým způsobem zhmotnit. Teď ale hovořme o inovativních financích. Eh, když jsem eh, se naposled eh, díval do návrhu smlouvy v roce 53 to by vytvořili, vytvořilo šest základních států, tehdy se společenství nenazývalo Unií, tehdy byla vlastně, bylo společenství financováno emisí E, vlastních e, akcí a e, to, co je tady teď definováno jako euroobligace či projektové dluhopisy, je něčím, co už tady prostě 57 let v té či oné podobě existuje, protože je třeba mít finance. To je evidentní. A věci se komplikují E, členské státy nechtějí dávat více prostředků do unijního rozpočtu a za druhé e, jsme tady tváří v tvář vývoji e, čísel, který je skutečně dramatický. Komisař Ettinger nám řekl, že pro jeho vlastní oblast to znamená energetika, sítě a tak dále, e, e, je podle jeho odhadů do roku 2020 e, investice kolem 2000 miliard eur. A pan prezident nám teď řekl 3 miliony miliard, to, tomu se asi francouzsky říká trili, trilion, takže 3 triliony pro realizaci celkovou realizaci strategii 2020. To je teda opravdu velká suma. A když se podíváme na ty 2000 miliard, které cirkulují jinde, tak eh, by to bylo nějakých 150, 200 miliard ročně jenom v oblasti investic. A v těch dalších oblastech bychom nemohli dělat vůbec nic. Já si myslím, že tady je jeden zásadní problém. Už teď a do budoucna to bude ještě víc, eh, prostě bude celá řada rozpočtů, evropských rozpočtů, které se budou užívat a které budou eh, unikat jakékoliv kontrole, parlamentní či jiné. Ono se to dříve či později stane skutečným demokratickým problémem. Já bych chtěl vědět, Eh, zdali se, jsem, zdali jsem sám, kdo si to uvědomuje, že tady prostě vzniká velký problém, co se týče nedostatku transparentnosti a odpovědnosti. A samozřejmě vzniká otázka, proč se tak činí. Dělají se tak proto, že v některých oblastech eh, někteří, kteří za žádnou cenu nechtějí rozšířit eh, své příspěvky, tak jsou na druhé straně připraveni brát odkudkoliv, aby se realizovaly určité politiky, o které stojí. A ještě jedno slovo e, k těm projektovým dluhopisům. ne z nějakých vlasteneckých důvodů, ale spíš z důvodů racionálních, bych dal přednost tomu, abychom rozumně a e, od e, Eh, tak s trochu s odstupem eh, hovořili o euroobligacích eh, spíš než o něčem jiném, protože vezměme si otázky jako bonita emitenta a likvidita trhu nebyly by tady žádné jiné cené papíry než tyto které by eh, musely odpovídat těm kritériím, kteří někteří, eh, která, které byly některými stanoveny. A teď eh, se tady zdá, že někteří chtějí, aby byl při aby byl přijat takový ten vyšší zájem, protože kvalita projektu by byla by byla tím rozhodujícím faktorem. Já si myslím, že toto by se mělo přeskoumat, toto by se mělo promyslet trochu eh, důkladněji, abychom se vyhnuli eh, tomu, že některé věci nedokážeme nazvat pravým jménem. Bisschen zu viel Zeit jetzt Ivailo Kalfin für die S&D. Ivailo, vier Minuten. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejprve poděkovat eh, panu eh, předsedovi eh, Evropské investiční banky za tu prezentaci a je pravdou, že činnosti této banky vnímáme jako velmi pozitivní. Potřebujeme vlastně tři typy zapojení, tři druhy dodatečné finanční pomoci ze strany finančních institucí. Nejprve pro projekty, které jsou komerčně průchodné, ale které potřebují velké eh, počáteční investice. A tady Evropská e, investiční banka či jiná e, by takovou tu počáteční investici mohla poskytnout dřív, než přijdou ti další investoři. Druhá situace je ta, kdy chceme, aby Evropská investiční banka či jiná finanční instituce E, částečně e, kryla riziko či zvýšila tu atraktivitu pro soukromé investory. Takže to je vlastně také trochu ten e, důvod a raison d'être těch projektových dluhopisů. A třetí důvod je, že tady prostě jsou projekty, které ne jenom částečně eh, eh, jsou projekty, které potřebují více eh, veřejných zdrojů, aby byly pokryta rizika. My jsme tady zmínili strategie v oblasti energetiky, ale jsou tady další programy dlouhodobé, například v oblasti dopravy a tak dále. A hovoříme opravdu o velkých finančních částkách. Takže pokud se domníváme, že bychom měli pomoci tomu, aby soukromý sektor se o tyto věci začal více zajímat, tak je zapotřebí, aby byla rizika ještě více kryta. A e, možná, e, pokud chceme, aby tam šlo více peněz z evropského rozpočtu či z národních rozpočtů, tak budeme muset být inovativnější. Skutečně bych chtěl poděkovat e, panu předsedovi EIB On má velice jasný a rozumný přístup bankéře. Je pravdou, že někdo by na sebe nevzal riziko e, těch projektů a my musíme hledat doplňující odpovědi na to, e, na otázku, kolik dalších financí potřebujeme, aby se určité projekty realizovaly. A myslím, že bychom v této oblasti měli možná e, více zkoumat ty dobré zkušenosti, Měli bychom eh, proskoumat i další možnosti pro eh, financování eh, různé poplatky, různé daně z finančních transakcí a tak dále a tak podobně. A chci říct, tato otázka eh, dluhopisů, eh, s kterou přichází teď Evropská investiční banka, ta všechno nevyřeší, eh, protože těch problémů je opravdu velice mnoho. Chci také podpořit myšlenku těch kontokorentních fondů. Tady si myslím, že parlament se k tomu musí jasně postavit a myslím si, že opravdu musíme v této diskuzi jít do větší hloubky a také e, se zamyslet nad návrhy Evropské investiční banky, ale opakuji, tohle nám nestačí pro dosažení těch cílů, které si Unie stanovila na dalších deset let. Děkuji. Nyní musím udělat krátký předěl, protože mi signalizovali, že komisař musí odejít. Máme ještě na pět minut se s námi rozloučí v krátkosti a potom budeme pokračovat eh, v té naší diskusi. Já se musím opravdu omluvit, ale dovolte jednu, jednu eh, poznámku, když tak poslouchám ty vaše obavy. Možná, že si vzpomenete, že před rokem, když eh, se zrodil takzvaný mechanismus finanční stability, tak hlavní obava byla, aby se vlastně do toho eh, také za, z, přidalo ještě 60 miliard eur z eurozóny. A teď vidíme, že toto je překonáno, že eh, vlastně eh, ta Eh, platební bilance musí být zachována, ale že vlastně eh, jdeme cestou eh, mezivládního režimu, do kterého již nejsou zapojeny evropské instituce. A já si myslím, že teď, jestli tomu dobře rozumím, tak v tomhle bylo tehdy hlavní riziko. A teď jsme trošičku v jiné, v jiné situaci. A je to nutné vzhledem k těm nedostatkům, které existují v oblasti energetické infrastruktury, dopravní infrastruktury a finanční infrastruktury. E, tam prostě nemůžeme očekávat tu odvahu a vůli po rizicích ze strany soukromého sektoru. Já musím říct, že podobně jako předseda Mejstat, já si myslím, že e, zajištění e, ex ante ze strany evropského rozpočtu těchto projektů, ale ta určitá záruka, to je e, zapotřebí. Podobně jako se teď hovoří o mandátu pro takzvané externí půjčky. Myslím si, že to, to musí být evropským rozpočtem zajištěno, ale je to skutečně vlastně jenom těch 9% a ne víc, než e, z té celkové e, částky, kterou půjčí Evropská investiční banka třeba e, v případě těch půjček do třetích států. Takže to je takový příklad toho e, ex ante e, přístupu. Je to prostě určitá záruka zapojení evropského rozpočtu, ale já sdílím vaše obavy. Jde samozřejmě také o demokrati evropskou kontrolu a všechny tyto další věci. Každopádně děkuji za pozornost. Ještě jednou srdečně děkujeme za to, že jste zavítal mezi nás, pane komisaři. My budeme pokračovat. Karl Hanklut. Uh, děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl nejprve říct, že se panu předsedovi Majstatovi omlouvám za to, že jsem tady nebyl eh, přítomen, byl jsem v jiném výboru. Eh, liberální frakce eh, nahlíží velmi pozitivně na tuto iniciativu. My máme své vlastní myšlenky, své vlastní ambice a plány a je to hodně blízké tomu, co tady bylo prezentováno, takže musím říct, že to eh, vnímáme velmi pozitivně a jsme připraveni o těchto věcech dále diskutovat. Pokud tedy se jedná o obavy pana Kalfina, E, tak samozřejmě jistě nemůžeme vyřešit všechny výzvy tímto nástrojem, ale o to snad ani nejde. Je to prostě jeden prvek a bude jich tady muset být mnohem více, abychom vyřešili finanční, e, financovací problémy, které máme. Ale zároveň e, není dobré, aby se tady nějak rozměnil eh, ten cíl Evropské investiční banky. Evropská investiční banka prostě samozřejmě musí mít určitá omezení a ten model, který nám byl předložen, nám připadá jako velice důvtipný. A Evropská investiční banka vlastně tady bude, by mohla být využívána proto, aby se získal pro významné projekty i další kapitál. Politická dimenze E, samozřejmě sebou nese myšlenku e, distribuce e, finančních prostředků. My tady hovoříme o velkých projektech, o velkých politických ambicích a zájmech a otázkou je samozřejmě, jak, kdo a kde bude rozhodovat o tom, kdy mohou být tyto nástroje použity, protože ono to může vést k určitým politickým diskuzím a možná i k politickým konfliktům. Takže tohle je něco, o čem bychom rádi ještě dále hovořili. Víme, jak Evropská investiční banka dnes využívá své finanční nástroje a myslím si, že s tím nemáme jako s takovým e, nějaký problém. Ale teď, když hovoříme o využívání nových inovativních nástrojů, tak si kladu otázku, kde se to bude rozhodovat. Ono se to pak e, opravdu stane velice politickým tématem a zajímalo by mě, jestli pan předseda IB k tomu má co říci. Každopádně opakuji, vůči určité myšlence jako takové se stavíme pozitivně a doufám, že ještě budou následovat další zajímavé diskuze k této věci. Děkuji a nyní je na řadě Helga. Já bych chtěla poděkovat EIB za tu prezentaci i za sebe a obecně řečeno musím říct, že ji velice podporuji tento nástroj eh, těch projektových dluhopisů. Všichni víme, že Eh, krize zadlužení, především v těch okrajových částech eh, Evropské unie, je velmi závažná. A na druhé straně eh, tady je prostě nutnost nových a udržitelných investičních možností. A proto je zapotřebí přijít s novými inovativními nástroji a efektivními nástroji, aby bylo možno investovat. Mám dvě otázky, které se vztahují k monitoringu mně nebylo úplně jasné, eh, jaké je, jaký je ten mix půjček a grantů. Já sedím tady. Děkuji. A má druhá otázka. Jak zajišťujeme monitoring těchto mechanismů, eh, které se vztahují k EIB? protože eh, monitorování vlastně kapitálu EIB a těch finančních eh, zprostředkovatelů nebo prostředníků. Děkuji. Richard? Děkuji, pane, paní předsedkyně. I já bych chtěl poděkovat eh, panu předsedovi za prezentace i E, za naší frakci mohu říct, že vnímáme velmi pozitivně to, co dělá. Především podporujeme myšlenku investování do přeshraniční či transevropské infrastruktury a uvědomujeme si, že řada těchto projektů může být málo atraktivní pro národní investory či soukromé investory, protože ta, ten rozsah těch investic je obrovský a rizika značná. A vy byste tedy eh, mohli podpořit tyto projekty tam, kde eh, se může jednat o nějakou dlouhodobou hodnotu pro evropskou ekonomiku. Ale chtěl bych lépe pochopit ten proces, v rámci kterého budou chráněny zájmy daňových poplatníků. Dvě otázky. Za prvé, jak ohodnocujete ty projekty? Eh, například, například kvalita ale jak tam vlastně děláte priority, protože vy přece nemůžete podpořit všechny ty projekty. Takže jakým procesem hodnotíte tu kvalitu projektu, jak vlastně eh, si děláte prioritizaci těch jednotlivých eh, projektů a za třetí, jak jsou chráněny zájmy evropských eh, daňových popletníků vůči případným nežádoucím rizikům. Děkuji. Já nechci předjímat tuto odpověď, ale domnívám se, že my stavíme ty priority a on se potom stará o to, aby to bylo financování. Možná to bylo um, vyjádřeno příliš jednoduše, ale tímto směrem by se to asi mělo ubírat. Jinak bychom to neměli demokratickou kontrolu, jak říkal Frank Engel. Dobře, Jürgen Klute. Děkuji, to. Za moji skupinu bych chtěl říci, že my jsme se zasazovali i za eurobondy. Projekt, který se tu navrhuje pod názvem projektové dluhopisy, je zajímavý, nemohu k tomu ještě nic říct, protože ty eurobondy byly něco jiného, ale zdá se, že je to projekt zajímavý. Ještě se na to podíváme a poté uh, vyjádříme stanovisko ale zásadně se domnívám, že to je směr, který bychom rádi podpořili. Jedná se o nové finanční nástroje a chci se zmínit o jiném aspektu, který by mohl být nový u těch finančních nástrojů. Již jsem mi několikrát oslovili různí lidé, kteří se ptali nebo spochybňovali to, jak vypadá ten monitoring na místě. V některých regionech hm, jsou dotazy, co se týče používání a využití těch peněz těmi skupinami lidí, kterým EIB peníze vydala. To by bylo takové přání. Bylo by to možné, pokud se tu vykonstruují nové finanční nástroje, aby tento aspekt byl také zvlášť eh, zohledněn, abychom měli takový přísnější monitoring. A poslední aspekt, chci poukázat na to, že EIB, co se týče třetích zemí, tak tato banka tam působí jako investiční banka, což často někdy konkuruje komisi, která také vystupuje jako Mm, zastánce té rozvojové pomoci, jak bychom zabránili tomu, aby se tyto aktivity nepřekrývaly. To by byla otázka, kterou bychom měli dále rozvést, pokud se bude jednat o nalézání definic těch finančních nástrojů. Děkuji. Děkuji. Niky Savela. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Jménem své politické skupiny bych ráda upozornila na to, že to je v podstatě výtečný návrh a že díky tomu můžeme přispět k dalšímu rozvoji myšlenky, která již vznikla před několika desítkami let mm, a Přišel s ní pan Delor. Já jsem se tím velmi intenzivně zabývala, byť jsem tehdy tedy pracovala v soukromé sféře, zabývala jsem se tím, co předložil pan Delor, ale potom se to ztratilo v rámci bruselské byrokracie, nyní s tím přicházíme znovu. V podstatě můžeme říci, že je to dobrý nástroj ale jsou tu ještě některé otázky, které zůstávají otevřeny. Budou mobilizováni invest, institucionální investoři, tak to sto, takhle jste to říkal, pane eh, prezidente. Musí jako investoři vystupovat instituce? To je první otázka. A kromě toho mám ještě jednu otázku. Máme tyto návrhy chápat jako doplnění ke strukturálním fondům nebo ne? A kromě toho bych se ráda zeptala, kdo bude takové projekty iniciovat. U partnerství PPP mezi soukromým a veřejným sektorem je to vedoucí projektu. Já bych se rád zeptala, kdo bude v těchto případech za projekt zodpovědný, jestli tedy to bude někdo eh, z projektu. My máme tady mm, již zkušenosti s podobnými půjčkami eh, v podnicích a já bych se vás ráda zeptala, jestli eh, tady na to máte odpověď, ale celkem za to mohu říct, že je to velmi dobrý nápad. Velmi děkuji za tuto otázku. Pane pře- prezidente, chtěl byste nyní odpovědět na to kolo otázek? Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také paní poslankyním a pánům poslancům za jejich dotazy. Zahájím eh, s reakcí na eh, to, co řekl pan Engel. Jistě, eh, ty částky se mohou zdát obrovské, ale e, velká část těchto investic může být pokryta soukromým sektorem, protože se jedná o rentabilní e, projekty, například v energetice. Tam opravdu hodně může být e, financováno velkými elektrárenskými či jinými společnostmi, které mají dobrý přístup k finančním prostředkům. Chci tady ještě říct něco k tomu, co řekl pan Kalfin. Projektové dluhopisy se vztahují pouze k některým typům projektů. K těm projektům, které jsou tak trochu v takové té zóně e, uprostřed. Musí to být takové projekty, které generují dostatečné množství e, prostředků, aby byly pokryty, e, byla pokryta rizika. Musí to být rentabilní projekty a sami o sobě tyto projekty musí být zároveň příliš rizikové na to, aby eh, těm eh, společnostem, které eh, tyto dluhopisy emitují, představovaly značné riziko a jsou tady na druhé straně ty různé pojišťovny, penzijní fondy, které hledají projekty, ale projekty určité kvality. Takže myšlenka projektových dluhopisů není nějakým šalékem. Nepodaří se z toho financovat všechny typy projektů ale u těch projektů, které e, sebou nesou dostatečné prostředky, například dálnice s mítným, takže to mítné může zajistit splácení dluhu e, či úroky, e, tak tam pak může být využit takovýto nástroj. A chci se ještě vrátit k otázce paní Triple protože to je naprosto případný dotaz. Jde o e, projekty určitého rozsahu. My financujeme společnost, e, projektovou společnost, která může být soukromá, veřejná, smíšená. Je to prostě společnost, která má na starosti realizaci té infrastruktury. Tato společnost musí mít svůj vlastní kapitál. A my, a když říkám my, tak myslím Evropskou investiční banku a komisi, e, předložíme část a ta e, společnost emituje potom e, ty projektové dluhopisy, to je ta, senior, ta tranže senior a ty jsou nakupovány soukromými investory. Takže tady není nic fixně stanoveno, ale u projektu, který představuje, dejme tomu, 100 milionů eur, je, by bylo zapotřebí nějakých 20 milionů kapitálu v té společnosti projektové. My, komise a EIB, můžeme zajistit nějakých 20 milionů a to by znamenalo, že 60 milionů eh, tedy Eh, už mohou invest, eh, zajistit investoři z finančních institucí. To je takzvaný tranching, to znamená rozdělení toho kapitálu do různých tranší, eh, kde je tedy ten kapitál, potom tranže junior a tranže senior. Ta podřazená tranže, tak tam je možnost několika režimů a to samozřejmě bude předmětem jednání a může to být také předmětem, nebo je to předmětem spolurozhodování ze strany komise. Komise se může zavázat, že dejme tomu, to bude, e, e, že za to bude ručit do úrovně 10 či 15 milionů a nebo e, komise přijde s určitým rizikem přesně vymezeným a EIB s tím o, o, dalším e, objemem rizika, ale všechno to e, samozřejmě znamená, že od samého počátku budeme jasně vědět, jaké budou náklady pro Evropskou komisi, jaké budou e, maximální náklady pro evropský rozpočet. Ty budou prostě omezeny od samého počátku tohoto systému. Je zřejmé, že ne všechny projekty, to už jsem ostatně řekl, mohou být financovány tímto způsobem. Pan Ashworth se zeptal, jakým způsobem vyhodnocujeme ty projekty. My samozřejmě využíváme svých obvyklých kritérií. E, jsou tří druhů. Za prvé, musí jít o projekt, který přispívá k realizaci jednoho z cílů Evropské unie. My nefinancujeme jakýkoliv dopravní projekt, ale e, takový, který parlament a rada uznávají jako prioritní. A to nazýváme ve svém e, e, žargonu jaksi kritériem nárokovosti a pak eh, hodnotíme ty technické, ekonomické, finanční aspekty, abychom zjistili, zda se jedná o zdravý, průchodný projekt, který je schopen vygenerovat dostatečné množství finančních prostředků, aby bylo možno splácet to Eh, dluž, eh, tu, ten dluh. A pak jsou tady další kritéria, sociální a environmentální. A je zapotřebí, aby ti, kteří vlastně realizují ten projekt, eh, se zavázali, že budou respektovat evropské normy v oblasti environmentální a sociální. Takže pokud je odpověď na tyto tři kritéria ano, tak můžeme předložit tento projekt Evropské investiční bankce a Evropské komisi protože se bude jednat o proces spolurozhodování e, využití, e, ohledně využití tohoto společného nástroje. A peníze daňových poplatníků, no tak to, ty nejsou přímo nějakým způsobem spochybněny. Peníze daňových poplatníků jsou vlastně využívány prostřednictvím evropského rozpočtu e, k tomu, Eh, jaksi zastře, zas, eh, zastřešenému, či lépe řečeno omezenému eh, do určité výše vkladu z evropského rozpočtu. Tam je omezení, tam je to prostě vždy předmětem rozhodnutí Evropského parlamentu a zase do určité výše jenom. A pokud se to nakonec podaří a ten projekt bude úspěšný, tak eh, vlastně eh, ty finanční prostředky eh, budou vráceny a nebude nutno vlastně tu záruku využít. Další pan kolega hovořil o monitoringu. Jistě je třeba ty projekty sledovat, ale jelikož jsou to projekty určitého rozsahu, a to je také odpověď pro paní Triple tady není finanční prostředník. Musím uznat, a také jsme o tom již diskutovali v Evropském parlamentu, když musíme jít cestou finančních prostředníků, těch menších projektů, tak tady vždy vzniká problém s naší případnou kontrolou, konečnou kontrolou užití finančních zdrojů jelikož tady jde o projekty většího rozsahu, tak my to financujeme přímo, aniž bychom e, šli cestou finančních prostředníků a můžeme tím pádem mnohem konkrétněji e, kontrolovat e, využívání těchto finančních prostředků. A tam je samozřejmě povinnost vykazovat využití těchto fondů už v těch smlouvách zakotvená. Takže paní předsedkyně, já si myslím, že to je asi z mé strany všechno jako odpověď na otázky poslankyň a poslanců. Děkuji. Já doufám, že všem jsou nám některé věci nyní mnohem jasnější a e, ptám se, jestli jsou tu ještě nějaké další otázky na adresu pana prezidenta Reimer Böge. Děkuji, děkuji, pane prezidente. Já jsem vzal na vědomí, že jste zmínil i to, co se týká aktuálního finančního výhledu a sice pilotní projekty v oblasti výzkumu, středního stavu a dopravní infrastruktury společně s Evropskou investiční bankou a Evropským rozpočtem. Vy jste to zhodnotil pozitivně, pozitivně jste zhodnotil vývoj těchto pilotních projektů a v podstatě se jste se vyslovil proto, abychom tyto mechanismy uh, rozšířili. Já bych určitě nebyl proto, aby Evropská investiční banka tady říkala ne. Pokud jde o aktuální vývoj, tak za určitých eh, okolností bychom mohli diskutovat o tom, jakým způsobem můžeme rozšířit i aktivity Evropské investiční banky ve třetích zemích. My tady máme e, čísla, diskutovali jsme o číslech, které se tedy e, týkají energetických infrastruktur, energetických sítí, které budou potřeba. Vy jste právem řekli, že budeme pokračovat investice ze soukromé sféry, to je pravda, ale určitě jsou tu i příklady a případy, kdy se bude muset in, in, eh, angažovat Evropská investiční banka, protože jinak se nám pravděpodobně nepodaří dosáhnout příslušné návratnosti. Zcela konkrétní otázka, jaké dimenze další angažovanosti v souvislosti s evropským rozpočtem právě v oblasti dopravní infrastruktury a energetických sítí byste vy za Evropskou investiční banku považoval za možné? Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já Tomu nerozumím. Tři, tisíc, tři tisíce miliard euro? To já prostě si neumím představit. Nicméně tu zazněly některé věci o zemědělství. A podle mě jsem v tomto ohledu realista. Zodpovídám za projekty v regionální politice, které dobře fungují a já se proto ptám, proč tady se nesnažíme o podobný systém, proč tady nevyvineme podobný systém i v rámci rozpočtu spojeného se, s politikou zemědělství. Dneska přece existuje velká poptávka po investicích v oblasti životního prostředí. Je tu velká poptávka po investicích, které by zlepšily uh, úroveň výroby, in, efektivitu, intenzitu, tak abychom mohli uh, uživit 7 miliard obyvatel světa. Já tedy navrhuji následující věc. Bylo by dobré, kdybychom vytvořili podobný projekt, jako je Jeremy v oblasti zemědělství. Tak, aby to přineslo užitek. To by podle mého názoru bylo mnohem lepší. Podle mě totiž eh, přemýšlíme příliš jednostranně v intenci půjček, grantů a tak, dotací a tak dále. Já si myslím, že takto nemůžeme přemýšlet v zemědělství, protože se to nevyplatí. To je špatné přemýšlení, je špatné vycházet z toho, že tomu tak bude. Zemědělství je sektor eh, v rámci evropských politik, které nedostává, který nedostává úvěry a nemůže je splatit. Já bych se vyslovila pro projekty, které by pomohly malým zemědělcům, tak aby měli lepší přístup k úvěru a aby to prosím nebylo omezeno, aby ten přístup k dotacím nebyl omezen. Děkuji. Isabel, merci. Isabel, no, prosím. Děkuji. Děkuji, pane eh, předsedo, za tu prezentaci. Já bych se chtěla ještě vrátit k jedné Eh, věci, kterou jste zmínil v souvislosti s těmi novými projekty. Eh, vy jste řekl, je zapotřebí, aby ty projekty byly rentabilní a zároveň, aby eh, měli o ně zájem soukromé investiční subjekty Nemyslíte si, že tady někdy dojde třeba k konfliktu zájmu, protože e, se třeba bude jednat o projekty, které se nedají napasovat ani do jedné z těch e, e, extrémních kategorií. Nebudou to ani velké, ani mikroprojekty a musíme si také uvědomit, že soukromí investoři možná budou také do jisté míry změnit eh, tu selekci a její směrování. Eh, takže já se ptám, zdali tady nehrozí eh, riziko mezi prioritami, které, eh, konfliktu mezi prioritami, které si stanovíme my a eh, prioritami, které eh, budou priority soukromého sektoru a ty se mohou navzájem od sebe lišit. Jak to chceme řešit? Budeme to nějak monitorovat? Já, vielen Děkuji. To byla moje připomínka, že jsem se ptala, jak získáme to politické hodnocení projektů, že potom samozřejmě musíme nějak finančně ohodnotit, to je naprosto jasné. Dobře, možná ještě si musíme něco, něco vymyslet. Děkuji, já jsem chtěl říct ještě jednu věc. Před nějakou dobou jsem se díval na zprávu Vima Koka, Eh, ohledně revize v polovině období Lisabonské strategii. Wim Kok vedl takovou pracovní skupinu, která zhodnotila tu strategii a jedna důležitá část té analýzy byla tato. Důvod, proč Evropa pokulhává za Spojenými státy a dalšími zeměmi, bylo v tom, že se do evropské ekonomiky investuje málo, nebo investovalo tehdy málo ale ta situace teď není vůbec lepší, spíš naopak. Já jsem viděl nedávno nějaké údaje. Podle nich počátkem roku 2000 jsme měli veřejné investice ve výši 2,5 HDP a 2050 to bude, pardon, 15 to bude jedna a něco. To je dramatické snížení. Toto je přitom e, evidentně ta jedna z nejdůležitějších věcí, o které bychom se měli starat. Musíme zajistit větší investice do evropské e, ekonomiky. Jistě kvalitní, ale musíme. Jak? Členské státy jsou omezeny svými rozpočty, svými deficity. Nechtějí zase, aby to dělala Evropská unie, protože tady prostě není politická objednávka na rozšíření úlohy Evropské unie. Takže my musíme musíme hledat eh, nové finanční nástroje, ale jak to prodáme, to je pro mě ta otázka, jak ten nápad prodáme členským státům, trhu a tak dále. Eh, ty režimy eh, soukrom, partnerství soukromého a veřejného sektoru, Galileo, no to je totální propad, to si řekněme. A navíc, některé členské státy říkají, to je zase způsob, jak vlastně rozšiřovat evropský rozpočet zadními vrátky taj, tak trochu tajně, nenápadně. Máme samozřejmě problémy s transparentností, s univerzalitou evropského rozpočtu, odpovědností, a nelíbí se nám, aby tady bylo eh, řada různých nástrojů mimo rozpočet Evropské unie. Chceme také dávat přednost té odpovědnosti a, toho, a tomu eh, systému, který tady máme který máme dobře nastavený. Takže jak to vyřešíme? Pro členské státy musíme dokázat, že jim to přináší nějakou přidanou hodnotu. Mě by zajímalo, zdali by pan Majsat by to nějakým způsobem mohl okomentovat. Jak to prodat ministrům? Jak to prodat členským státům? Já musím říct, pane eh, předsedo, že jsem nedostala odpověď na svoji otázku. A ta zněla, eh, zda se tyto projekty Eh, umistují nad či mimo rámec těch, které budou financovány strukturálními fondy, protože regionální fondy a další fondy pokrývají otázky těch sítí a víme, co tam bude. Takže to, co zbývá, bude pokryto projektovými dluhopisy, bude to kombinace strukturálních fondů a projektových dluhopisů. To se ptám a na tuto otázku jsem nedostala tedy při vší úctě odpověď z vaší strany. Děkuji. Herr Präsident, Ihre Antwortrunde. Takže prosím, pane prezidente, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci říct panu Begemu, že tady hovoříme výhradně o projektech uvnitř Evropské unie. A Evropská investiční banka je dostatečně vybavená takže my můžeme zajistit financování projektů mimo jiné prostřednictvím projektových dluhopisů, ale opakuji, to se bude stahovat pouze na omezený počet projektů. Můžeme financovat infrastruktury eh, v Evropské unii eh, s našimi vlastními eh, lidskými zdroji, nepotřebujeme další personál, Eh, ukázali jsme, prokázali jsme, že můžeme získat větší finanční eh, částky eh, pro odpověď na krizi. Určitě se stávajícími lidskými zdroji můžeme zajistit financování infrastrukturu v budoucích letech. Ale bude to zase jiné, pokud budeme žádáni, abychom dělali víc a jinak mimo území Evropské unie. Takže co se týče aktivity EIB uvnitř Unie, tak tam si vystačíme s těmi lidskými zdroji, které máme. Paní Polsen, bohužel nemohu na tyto otázky ohledně zemědělství odpovědět, protože my nemůžeme v zemědělství se nějak prosadit tam nemůžeme intervenovat. A v to e, je argument e, zde je v tom takový, že pokud má Evropská unie společnou zemědělskou politiku, tak už se to tedy nemůže dále financovat z, kap- z rozpočtu Evropské investiční banky. Také to prostě je. dál k tomu nemohu nic říci. Paní Zavela. Ano, Můžeme si představit, že tady dochází k kombinování prostředků s prostředky ze strukturálních fondů. Ono to vlastně už takto funguje u programu 3J. E, Jaspers je program technické pomoci, tam jsou strukturální prostředky s prostředky EIB, pak je to program Jeremy, Eh, ten je určen malým a středním podnikům a spočívá eh, v tom, že se transformují strukturální fondy do způsobu financování malých a středních podniků. To je také případ programu Jessica v oblasti eh, urba, městské renovace. Takže jsou tady příklady kombinování strukturálních fondů s prostředky Evropské investiční banky. A dovedu si představit, že dejme tomu e, Evropská komise u projektů, jako jsou projektové dluhopisy, tak pokud to bude schváleno strukturálními fondy, tak to vlastně Evropská eh, komise eh, nebo může financovat z strukturálních fondů určitého členského státu, pokud ten to schválí. A to by vlastně znamenalo užití strukturálních fondů, eh, které by vedlo k většímu pákovému efektu. Paní Dura položila otázku, která je velice případná ohledně kvality investic a právě proto jsem e, zdůrazňoval, že nejprve je zapotřebí, aby šlo opravdu o projekt, který přispívá k realizaci priorit v Evropské unii. Je zřejmé, že bude zapotřebí, aby Rada a parlament vyslali jasný signál. To se týká třeba transevropské dopravní sítě. Takže pokud to bude projekt, který eh, se stane součástí seznamu schváleného radou a parlamentem, tak my budeme jasně vědět, že ho můžeme financovat, protože odpovídá tedy těm cílům, které jsou stanoveny. Ono to není vždycky takto jasné. Eh, u některých projektů eh, je to propojení s určitým cílem méně zřejmé. Ale každopádně tohle budeme sledovat. A další etapou je, zda tady je dostatečná kvalita. A nejsou to vlastně ti, kteří se eh, upíší, kteří to budou rozhodovat. Je to Evropská investiční banka a možná, že to je právě ta hlavní role v celém tom procesu. Je vlastně eh, tkví v tom zhodnotit ekonomickou, finanční a technickou kvalitu projektu. A investoři budou rádi, že to EIB dělá, protože EIB má větší know-how, aby takovýto eh, typ hodnocení realizovala. Takže kontrola jakosti bude prováděna EIB a ne institucionálními hráči. A závěrem bych chtěl říct, že se mohu jenom připojit k tomu, co eh, pan Farm řekl s velkým přesvědčením. Myslím, že to platilo pro Lisabonskou strategii a také to platí pro strategii 2020 Evropa. Pokud si chce ponechat své místo v e, světové ekonomice, musí více a lépe investovat do oblastí budoucnosti, do rozvoje, výzkumu, inovací. To je zcela zásadní pro naši budoucnost. A my prostě musíme zajistit, aby i přes rozpočtová omezení tady existovaly možnosti více investovat do budoucnosti a do budoucích investic. Já, Děkuji, pane prezidente. Jak vidíte, EIB je podporována z mnoha směrů my neočekáváme jenom, že ty projekty, které považujeme za vhodné pro podporování, že nám je finančně pomůžete udržet, ale chtěli bychom i takovou reklamní strategii pro uh, toto financování směrem k členským státům uh, uskutečnit. A myslím, že na to musíme ještě trochu pracovat, abychom naše vlády v členských státech přesvědčili o tom, že toto je správný přístup. Uh, Nyní dávám slovo na závěr našemu zpravodaji. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji panu prezidentovi Majestetovi za tuto prezentaci. My jsme konstatovali na zasedáních našeho výboru do posud, že rozpočet EU je omezený a různá generální ředitelství komise potřebují nutně nové financování, aby mohli provozovat, aby mohli uskutečnit eh, politiku společenství. Je jasné, že aktuální rozpočet EU není postačující pro pokrytí všech výdajů. A z tohoto důvodu všichni komisaři kteří hovořili v našem výboru, obzvláště zdůrazňovali, jak důležitá je budoucí role EIB a jak průhledná musí být zejména ty nové finanční nástroje, inovativní finanční nástroje. Z té prezentace a reakce kolegů eh, jasně vyplývá, že je nutné u těchto nových inovativních nástrojů rozlišit míru rizika nebo jakou část rizika ponese rozpočet EU. To je v naší odpovědnosti, abychom zodpovědně zacházeli s těmito prostředky a tento odhad musí být proveden ex ante. Bylo by zajímavé, asi proto není zrovna vhodný okamžik, kdybychom získali přehled, jakou část asi těch výdajů by měly pokryt nové finanční nástroje. Teď zatím ještě nemáme návrhy, které by byly podloženy čísly pro nový finanční výhled. týkající se těchto nových eh, finančních nástrojů, zejména těch projektových dluhopisů, ale ta čísla, která jsme tu uváděli na začátku, to je 80 miliard euro. To jsou dvě třetiny všech eh, těch platebních povinností a chtěl bych zopakovat, že tu máme multiplikační faktor, který je v těch nových nástrojů, je 5%. Momentálně jsme na 2,5%. Takže EIB musí dát dohromady poměrně objemnou částku pro ty nové finanční nástroje. Někteří kolegové právem poukázali na to, že je to zapotřebí větší demokratické kontroly a transparentnosti. To říkal komisař sám. Musí být jasně řečeno, jaký je úkol rozpočtového výboru Rady Evropské unie, jak při definici těch projektů, při povolování to je otázka EIB, o ta technická kryty, kritéria, ale co se týče té demokratické kontroly, jde vždy o to, aby dotace z Evropské unie byly kontrolovány, abychom o tom měli přesné údaje. Musí být jasné, že jsou tu i kritéria způsobilosti, Co se týče tedy strategie 2020, tak i té Lisabonské strategie jedna z kolegyň tady říkala, že fungování a strukturálních fondů a cíle strukturálních fondů musí být také schůdné, musí být zajištěno, aby tu byl zajištěn určitý výnos a, a musíme zhodnotit i sociální dopady. Myslím, že takto bychom to mohli schrnout, paní předsedkyně, to, co jsme zde slyšeli, co tu zaznělo. A my jako výbor SURE se díváme na to velice pozitivně, domníváme se, že je to nejlepší cesta, abychom evropský rozpočet utvořili tak podle našich představ. A děkujeme panu Majsetovi za jeho angažovanost, za jeho vedení EIB a za vypracování tého e, výhledu, finančního výhledu. Děkuji Salvadorovi. Myslím, že dnes jsme položili celou řadu otázek a dostali jsme spoustu odpovědí a jsou to odpovědi opravdu užitečné. Během našeho zasedání Mm, tady je EIB vždycky zastoupena. V podstatě vždycky sleduje to, co se tu děje a o čem diskutujeme, ale dnes přímo tedy v osobě jeho prezidenta. My velice děkujeme za to, že jste přišel mezi nás a zodpověděl nám naše dotazy a já doufám, a že s těmi projektovými bondy, evropskými projektovými bondy, budeme úspěšní. Já úplně nejsem přesvědčena, že Evropská investiční banka je opravdu Evropskou bankou, protože vždycky zdůrazňuje zájem společenství. Pokud eh, nemáte žádné další dotazy, tak já ještě jednou děkuji. Děkuji kolegyním a kolegům, kteří to s námi takto dlouho vydrželi. A pokud eh, nemáte nic do bodu ostatní, tak přeji všem ještě hezký večer. Uvidíme se na příštím zasedáním příštím týdnu ve Štrasburku ve čtvrtek dopoledne. Do té doby se mějte hezky.